Dobrý den, i když zde ještě nejsou všichni, chtěla bych začít, chtěla bych vás všechny přivítat, pozdravit a vítám samozřejmě také experty dro, pro druhou část. Začneme prvním bodem na pořadu jednání a chtěla bych přivítat eh, také zástupce Deloitte Consulting. Eh, jako výbor pro kulturu jsme si vyžádali studii ohledně dalšího vývoje Eh, dialogu mezi univerzitami a eh, podnikatelskou sférou. Tato eh, studie bude dnes předložena a bude navazovat také na sdělení o novém partnerství v modernizaci vysokého školství z Dubna. A tento dialog bude tedy analyzován, alespoň v to doufám, na evropské úrovni a bude se také snažit zjistit to, kde můžeme my předložit další podněty do tohoto dialogu. Paní Devu nám udělá prezentaci za využití PowerPointového systému, který je zde nahoře. Tato studie byla také vytištěná, máte ji eh, k dispozici. Myslím si, že bude však dobré eh, poslouchat eh, této prezentaci. Prosím o 10 minut, abyste dodržela tento časový limit. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Já bych vám nejprve chtěla poděkovat za pozvání na téma dialogu mezi vysokými školami a podnikatelskou sférou. Abych prezentovala studii, kterou eh, vydala konzultantská firma Deloitte, ale nebylo by to možné bez konzultací s hlavními aktéry, včetně Evropské komise. Dovolte, abych začala eh, nejprve tím, že řeknu, jaký byl základní kontext eh, výzvy toho dialogu. Proč je tak důležité, aby vysoké školy a podniky spolupracovaly? Proč tento dialog? V tomto kontextu, kdy globální eh, konkurence eh, je intenzivnější a intenzivnější v řadě sektorů, kdy Evropská unie a zbytek světa nyní prožívají ekonomický pokles, tak je třeba umět anticipovat budoucí výzvy. Evropská unie musí eh, zajistit, že ty kvalifikace budou v souladu s potřebami trhu. A mm, tak, aby to bylo v souladu, tak akademický a podnikatelský svět musí spolupracovat. To je cíl i tohoto dialogu mezi vysokými školami a podniky. Je třeba tomu pomoci, což není snadné vzhledem k různorodosti, jak tedy té akademické sféry i té podnikatelské sféry v Evropě. Za prvé různorodost mezi mm, vysokými školami univerzity, vysoké školy, ale e, tam patří různé instituce, ať jsou to tedy vysoká učení a podobně. Potom i e, na druhé straně jsou podniky různých velikostí. Je třeba do diskusí zapojit i malé střední podniky, protože často to jsou na lokální e, úrovni ti hlavní ekonomičtí aktéři. A je třeba se zaměřit tedy na eh, ten správný průzkum potřeb zaměstnanosti. V roce 2006 komise vydala sdělení o modernizaci vysokých škol univerzit. Cílem toho dokumentu je identifikovat oblasti, kde je třeba věci měnit ve vysokém školství, aby to bylo v souladu s potřebami zaměstnanosti. Po tomto sdělení komise začala s procesem eh, usnadňování komunikace mezi vysokými školami a soukromým sektorem. První fórum se konalo v únoru 2008 a druhé eh, v únoru 2009. Sdělení z roku 2009 prezentovalo hlavní eh, výstupy, výsledky a návrhy na budoucí aktivity. Fórum bylo vytvořeno již před tím sdělením a hlavně bylo eh, podporováno komisí a dalšími eh, dotčenými orgány. Eh, tato struktura byla nezbytná pro nastartování procesu. Nicméně ten dialog není udržitelný, pokud bude podporován pouze komisí. Je zde potřeba i podpory ze strany členských států a dalších klíčových aktérů, což je zásadní pro efektivní dialog. Domníváme se, že je třeba klást důraz eh, především na tu správnou úroveň, kde se má ten dialog vést. Takové aktivity jako třeba koordinace, komunikace, propagace, monitoring pokroku, tak to musí být eh, v kompetenci Evropské komise za přispění členských států. Networking, to znamená Eh, výměna zkušeností. To musí probít hlavně na národní, regionální a lokální úrovni. Potom eh, mm, eh, mm, aktivity, podporování různých aktivit, organizace akcí, to musí probíhat na všech úrovních je třeba zapojit aktéry ze všech úrovní. Proto je nezbytné si uvědomit, jaká je přidaná hodnota toho dialogu. I mm, máme zde šest prioritních oblastí. Eh, targeting, mm, vysokoškolské instituce, podniky, lidé. I když eh, ekonomický svět eh, bude profitovat z lepšího výzkumu, tak hlavním, mm, hlavním, kdo bude profitovat z toho, budou podniky. A lidé nyní budou profitovat z toho, že budou mít přístup k silabům online a budou vědět, jaké jsou potřeby trhu práce, včetně celoživotního vzdělávání. A e, my e, často i e, pokud je o vysoké školy, tak spolupráce s podniky bude znamenat, že univerzity také budou lépe plnit své cíle. Především ty prioritní oblasti univerzit eh, musí být nastaveny tak, aby ta spolupráce byla možná vůbec. Vysoké školy a podniky a lidé, eh, to je cílová skupina různých iniciativ. Iniciativy na tomto slajdu, tak ty řídí DG pro vzdělávání, pro regionální politiku, pro výzkum a podnikání a průmysl. E, všechny tyto DG e, jsou do toho zapojeny, včetně i DG pro zaměstnanost. Potom průřezová dimenze tohoto tématu, to je jasná věc, protože třeba i zde v parlamentu je to váš výbor pro kulturu a vzdělávání, který organizuje toto slyšení a i další výbor, další výbory také se podílí na tomto různými zprávami, což znamená, že to je téma, o které je větší, větší zájem. Právě jsme hovořili o hlavních cílech tohoto dialogu, což jsou instituce eh, typu vysokých škol, lidé a podniky. Ale dialog se neomezuje pouze na ně. I eh, jsou zde různé zprostředkovatelské eh, organizace, které hrají roli. Zde máme na seznamu další aktéry zapojené do dialogu se kterými jsme také konzultovali v průběhu studii, ale to není taxativní výčet toto. Jaká je role, kterou mají hrát eh, tyto subjekty? Tyto subjekty by měly se zapojovat jako takové rozhraní mezi podniky a vysokými školami. Především by měly přispět k efektivnímu šíření těch nejlepších zkušeností, k tomu, aby identifikovali nové příklady dobrých zkušeností a aby i radili, prováděli takový coaching a podporu těm organizacím, které chtějí zahájit spolupráci. Tyto subjekty také hrají klíčovou roli při tom, že propojují ty podniky a vysoké školy na lokálních úrovních. Závěrem této prezentace dovolte, abych shrnula hlavní doporučení naší studie. A e, za e, e, jde o to zaměřit se na tu strategickou úroveň dialogu. Na té strategické úrovni jsme viděli, že ten dialog se neomezuje pouze na činnost prováděnou na úrovni DG komise nebo na úrovni výboru pro kulturu parlamentu. Je třeba do toho zapojit všechny relevantní oddělení a vzít do, do úvahy všechny aspekty dialogu. Proto je třeba vést ten dialog na té nejvyšší politické úrovni. Pokud jde o tu operativní úroveň, tak klíčem k úspěchu jsou za prvé silné zapojení všech dotčených subjektů, a to především na lokální úrovni. Za druhé je třeba E, zajistit otevřenost, vstřícnost vůči těm nejlepším zkušenostem nejenom z Evropy, ale i z USA. A dále komise by měla se snažit komunikovat e, a motivovat dotčené subjekty k větší participaci. Vielen Dank. Vielen Dank. Moc krát vám děkuji. Paní Devo. Vy jste nám dnes ukázala, jak ten dialog má vypadat, kdo s kým má tento dialog vést a jaké možnosti přináší Evropská unie jako taková. Vy jste tedy Eh, hovořila o jednotlivých eh, programech jako celoživotní eh, vzdělávání, ESF a tak dále. Je to pro nás všechny důležité, ale ještě jsme nepokročili příliš v této oblasti. Víme, kudy ta cesta má vést, ale ten obsah musí být ještě propracován. Takže vám děkuji ještě jednou za stanovení tohoto rámce. A chtěla bych dát slovo komisi. Je tady paní Bernadette Quaros jako zástupkyně komise. Chcete se prosím k tomu krátce vyjádřit a to tak, abyste nám řekla, zda to také odpovídá vašim představám. Děkuji, paní předsedkyně. Já zcela souhlasím se závěry komise a s velkým zájmem Eh, jsem eh, sledovala tu prezentaci a to, že je třeba mít potřebu členských států. To je také, co jsme zdůrazňovali v našem sdělení. Je třeba, aby komise motivovala k tomuto dialogu se všemi subjekty a hm, eh, zde tedy reaguji i na zprávu pana Smita. A jak víte, i my jsme byli vždycky velice aktivní v celé řadě nových temat a zcela v souladu s touto studií Eh, takže možná eh, my eh, nyní tedy analyzujeme tuto studii, která byla prezentována, která je podle nás je velice zajímavá a je, i e, máme zde další studii, která se provádí e, v, a která se týká státu sousedství. Takže tyto všechny dokumenty nám umožní provést i komparativní studii, která určitě obohatí e, naši analýzu a děkuji paní přednášející za práci, kterou zrealizovala. Vy ještě nejste naše zpravodajka, ani vaše předřečnice není zpravodajkou. Eh, Zpravodaj bude hovořit později. Eh, eh, Děkuji a domnívám se, že se nacházíme na správné cestě. My jsme si přece vzali, že se budeme intenzivně touto otázkou zabývat a tak, jak už jsme slyšeli, jedná se o otázku nikoli pouze kulturního výboru, nýbrž rovněž výboru ITRE pro energetiku a průmysl. A já se domnívám, že právě tady máme dnes pana Pála Šmita, právě to je zpravodaj z našeho výboru, a pak paní Madurel, to je právě představitelka výboru ITRE. A vyslechneme si oba naše kolegy a vy nám zde předestřete vaše představy eh, k tomu návrhu komise jeden po druhém a poté bude čas na krátkou diskusi a poté bude příležitost v tom slyšení pokračovat a seznamovat se s dalšími hledisky. Nyní bych si tedy dovolila předat slovo kolegovi Šmitovi, který nám tady eh, své představy na toto téma přednese. Prosím. Tisztelt elnök asszony, magyarul fogok beszélni. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen a... Budu mluvit maďarsky. Děkuji za tu možnost, že se mohu to slyšení zúčastnit a že mohu se k tomuto textu vyjádřit a zde jej komentovat. Vzdělávací systémy v Evropě procházejí fundamentálními změnami s cílem přizpůsobit univerzity socioekonomickému kontextu, tak aby mohli lépe jak občanům, tak podnikům a firmám průmyslu v Evropě sloužit. Přestože nemus, možná nejsme eh, spokojeni s výsledky toho, což bylo dosaženo, měli bychom se soustředit v rámci programu 2020 právě na vzdělávání a školství, protože jinak nelze hovořit o hospodářském vývoji a kreativitě. Cíle poloňského procesu jsou stále platné a k ním patří rovněž některé, na něž se chci soustředit, tady nemohu mluvit o všem, a totiž těsnější spolupráce právě hospodářského sektoru s vysokým školstvím. A to by se měly obě strany snažit. Univerzity v Evropě by měly mít to otevřené a měla by být možnost mezi nimi přestupovat. To už byla pravda i ve středověku. Proto se musí univerzity vzájemně přizpůsobovat a měly by vést, měly by to být taková střediska, jež vedou celosvětově. My jsme se snažili tento proces podporovat, být mu takovým motorem, takovým vzorem a právě komise v loni už učinila první důležité kroky tímto směrem aby nějakým způsobem vedla a zkusila, pokusila se o sladění i někdy protikladných zájmů či tradicí z různých členských států. A e, my, náš výbor, pokračujeme v tomto smyslu a my už jsme i v loni uspořádali několik slyšení o této zprávě. Ta zpráva, jež máte před sebou, to je právě jedno ze stádí v tom procesu. Ta se soustředí právě pouze na vztahy mezi e, podnikatelskou sférou a vysokoškolským sektorem. Je to velice aktuální téma, protože jsme svědky největší, nejhlubší krize od dob druhé světové války. A ta se navíc spojí s vysokou nezaměstnaností, tedy musíme udělat vše pro znovu oživení ekonomiky a vytváření nových pracovních míst. Mnohé z toho, jež mohou právě, právě lidé univerzitně vzdělaní mohou mít šanci na lepší práci, lepší využitelnost, ale bohužel právě mezi těmito absolventy mladými lidmi je vysoká nezaměstnanost. V některých státech je to 50, v některých dokonce 80 absolventů vysokých škol, jim se nedaří najít práci v prvním roce po ukončení eh, školy, po té, eh, co získali diplom. To je taková zásadní překážka. A otázka, můžeme se tázat, je to problém s kvalitou těch vysokoškolských eh, studií, nebo je to proto, že ne, ta kurikula neodpovídají eh, tomu, co potřebujeme na trhu, anebo má eh, obchodní sektor nebo podnikatelský sektor příliš vysoká přehnaná očekávání. My bychom měli možnost zapojovat eh, podnikatelskou sféru v těch sférách, kde oni z toho mohou přímo mít nějaký prospěch, například výzkum a vývoj. Měli by podporovat právě doktoráty, eh, výzkum a tak dále, aby to bylo v zájmu obou stran. Ale tady musí obě strany pochopit, že ta spolupráce se musí rozšířit. Například konkrétní firmy by měly mít dovoleno uh, i zapojit se do sestavování vyučovacích plánů, ale měly by se organizovat eh, častější stáže ve firmách. To by bylo vzájemně výhodné a ta spolupráce by přinesla určitě plody. Já, když jsem spolupracoval na té zprávě, tak jsem konzultoval odborníky z obou stran a z různých sektorů a obě strany se shodly na tom, že se musí tento vztah posílit právě mezi firmami a univerzitami. A jeden profesor dokonce nám řekl, že ta doba už je za námi, kdy si mohou univerzity existovat hermeticky izolované ve své věži ze slonové kosti a prostě si ponechat firmám, ať si sami vyvíjejí to, co chtějí. Ne, nyní se musíme na sebe vzájemně spoléhat, protože i budoucnost univerzit závisí na schopnosti toho, zda budou schopni dodat ty kvalitní eh, pracovníky ty kvalitní síly podnikům a naopak podniky by měly mít zájem na tom, aby k ním přicházeli a ucházeli se o práci lidé patřičně vybavení, odpovídajícími schopnostmi a vzděláním. Tedy je to povinnost obou stran posílit ten vztah, posílit spolupráci a rozvinout ten potenciál, jež vězí na obou stranách. Já jsem se snažil ve své zprávě podpořit koncepci komise, Komisi jsem pochválil, protože jsem přesvědčen, že jak podnikatelský sektor, tak zájmy univerzit, že je v jejich zájmu, tady vypadl mikrofon na momentík, že se spolupráce posílí, pokud se tedy posílí, bude to v zájmu obou stran. Rovněž univerzity, pokud budou eh, umožňovat studium eh, kvalifikovanějším, povolanějším odborníkům, tak ti přispějí naopak obohatí podnikatelskou sféru a zároveň výzkum a vývoj, to je vysloveně podmíněn kvalitní vývoj spoluprácí univerzit a podnikatelů. Rovněž jsem ve své zprávě e, potrhl, že jsme zde v této sféře pozadu za Spojenými státy. Dokonce i o 25%. A Eh, soustředil jsem se na tři oblasti, kde se může posílit spolupráce. Za prvé celoživotní vzdělávání, kde jsem potrhl význam celoživotního vzdělávání a rekvalifikace, kde firmy a vysokoškolská zařízení by měly spolupracovat, aby si nejdříve zmapovali své potřeby a pak nabídli lidem širší přístup k vysokoškolskému vzdělávání celospolečensky, například eh, vysokoškolská zařízení, by měly mít programy i pro dospělé studenty, kteří například se rozhodnou už v dospělém věku, že si um, vystudují určitý obor. Navíc by měli mít i takový systém monitorování, aby měli možnost sledovat, eh, jak se daří určitému absolventu jakým způsobem se utváří jeho další eh, odborná kariéra a zda tedy to, ty vědomosti, jež mu předali, byly k užitku pro eh, praxi. A další věc eh, partnerská spolupráce, mobilita. Tam je mobilita, to je vysloveně uhelný kámen evropské vzdělávací politiky. Můžeme mluvit o mobilitě mezi zeměmi, mobilitě studentů, jež se pohybují mezi různými univerzitami, ale rovněž mobilita mezi podniky a univerzitami a lepší spolupráce, líp zorganizovaná. A ten typ mobility nebyl často zmiňován. Tady ani nejde o otázku e, toho, jak se to ufinancuje, ale spíš o organizační aspekt. A dále jsem navrhl, aby se do toho zapojili i třetí země, neunijní aby i oni byli schopni vyškolovat odborníky, jež budou seznámeni s evropským systémem a pak se vrátili a tito odborníci, jakmile už budou ve své domovské zemi, tak by mohli pomáhat evropským firmám získat přístup k trhům těchto třetích zemích. A rovněž tam konzultujeme s evropskými manažéry a oni to podporují. Eh, další eh, důležitý aspekt spolupráce univerzit a e, podniků je systém stáží. A to by mělo být přímo integrováno oficiálně do studijních programů. Například Erasmus je skvělá příležitost posílit tento aspekt, protože poskytuje studentům přímou zkušenost z pochopení a, a možnost pochopit, jak funguje trh a orientovat eh, takto vhodně svá studia. Rovněž by se měla soustředit, měly studijní programy soustředit na konkrétní dovednosti, tak aby si student případně mohl i založit vlastní biznis. A třetí část. Tam jsem se soustředil už na prověřené, ověřené postupy v různých zemích a v některých zemích už existují programy dlouhodobě, jež se zakládají na spolupráci podnikatelů s univerzitami. A to už je takové taková jakoby vědní zóna, která by měla být zpřístupněna všem, například na internetu. Paní předsedkyně, já chápu, že tyto nápady a tato zpráva se pohybuje ve víceméně ideálním světě. Každý student má své představy a realita situaci komplikuje, ale taková komplexní reforma vzdělávání by měla se zabývat právě i pohybem soukromého kapitálu, mobilitou, vstupními zkouškami, stipendy, cenami, vzájemným uznáváním diplomů v rámci Evropské unie. To vše by se mělo do té reformy zahnout. A já jsem se snažil do, té prvé, do toho prvého kola diskusy integrovat všechny návrhy, jež jsem vyslechl a výsledky těch diskusí a diskuse budou pokračovat. Doufám, že přispějí k zlepšení toho textu. Děkuji za tu příležitost, že jsem zde mohl promluvit a děkuji za pozornost. Děkuji pane Pále, a nyní prosím paní Madurel, aby se ujela slova. Děkuji, paní Pak. Především musím říci, že to je pro mě velké potěšení účastnit se na tomto slyšení výboru eh, na téma, které, jak vy eh, jste dobře vysvětlila, je i eh, téma velice zajímavé pro ITRE. A já dnes dopoledne jsem prezentovala Eh, stanovisko na toto téma. Eh, náš výbor, tedy výbor ITRE, není příslušný hm, pro eh, vysoké školy, ale pro výzkum. A jak víte, asi 60 výzkumu v Evropské unii právě se realizuje na univerzitách, vysokých školách a kromě toho náš výbor je také příslušný pro inovace a rozvoj. A proto ITRE, jak jste správně řekla, má hodně co říci k tomu, jak zlepšit, podporovat tento dialog mezi univerzitami a podniky. A e, zde e, podstatná část tohoto dialogu se také právě týká inovací a výzkumu vědy. I náš výbor ITRE mm, také se tedy věnoval tomuto dialogu a to z perspektivy, která spadá eh, eh, eh, do kompetence tedy vašeho výboru, tedy vztah mezi vysokými školami a podniky. A já tedy ve výboru ITRE se zaměřím ale ve svém stanovisku právě i na to, co řekli předřečníci, to znamená mm, mm, i, tedy zaměřím se ve své zprávě na to, co zde bylo již řečeno, s čímž souhlasím, a to je, že mm, se na to podívám z pohledu ITRE a první myšlenka, kterou zde chci předložit, je důležité, aby tento dialog mezi univerzitami a podniky byl dvousměrný, to znamená z pohledu nabídky i poptávky. Co tím chci říci? Tento dialog by měl nejenom vést k tomu, že ta podniková kultura se dostane do mm, okruhu vysokých škol, to znamená, že začnou myslet podnikatelsky na univerzitách, ale musí to být i naopak. To znamená, univerzitní poznatky také se musí dostat do podniků, které se musí zvědečtit. My si myslíme, že proto je třeba z pohledu tedy poptávky, tedy na univerzity musí dobře eh, umět eh, detekovat, analyzovat své silné stránky, tedy ve výzkumu, vývoji a reagovat dobře na potřeby podniků v tomto ohledu. A také i musí se věnovat té zásadní, tedy výchovné činnosti a především také se musí zaměřit na transfer technologií směrem do podniků protože univerzity mohou eh, a mají eh, přinášet dobře vzdělaný personál, kvalifikovaný personál, který bude eh, umět řešit jakékoliv problémy. A mm, z pohledu poptávky si myslíme, že podniky by měly zlepšit možnost absorbovat E, vědecký svět, tedy ty pracovníky, které generují univerzity a měly by také pomáhat univerzitám při výzkumu vývoji a měly by se aktivně zapojovat třeba do doktorantských programů a do těch různých tedy stáží, grantů a měli by si najímat výzkumné pracovníky z univerzit. My v Evropské unii jsme učinili velké kroky, abychom podporovali tento obousměrný vztah. Například jsou to takzvané technologické platformy, které se jeví jako velice efektivní. My jsme do toho zapojili všechny dotčené aktéry, eh, kteří eh, eh, působí v oblasti vědy, výzkumu a podnikání. A dále i sedmý rámcový program také Eh, eh, umožňuje, že ty technologické platformy mohou působit v rámci PPP, v rámci partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem ve eh, své zprávě také se snažím eh, zdůrazňovat eh, roli tedy těch jakýkoliv forem partnerství, protože to je ta dobrá forma pro podporu těchto vztahů a dialogů. Také i zdůrazňuji roli, kterou může hrát Evropský institut nebo Evropské instituty pro technologie a vědu, to váš výbor zná velice dobře, protože to je v kompetenci komisaře pro Eh, vzdělávání a je to v kompetenci vašeho výboru pro kulturu. Také chci říci k tomu, že ITRE eh, s potěšením eh, kvituje, že i my, že, že tito zástupci tedy toho Evropského technologického institutu se zapojují do tohoto dialogu. Druhá otázka. Všichni souhlasíme s tím, že je třeba Eh, podporovat tento dialog a různé formy propojení. Ale další otázka to je, eh, to jsou ty formy toho propojení. To je třeba nějak strukturovat. Dokument komise hovoří o strukturovaných formách a náš eh, výbor také i na základě různých analýz má za to, že ta nejlepší forma dnes v této fázi je e, právě forma osobních kontaktů prostřednictvím publikací, účasti na konferencích, seminářích, e, poskytování různých služeb a e, poskytování tedy mm, vědeckých služeb na základě kontraktu. Takže velice často to je ta nejefektivnější forma, takováto forma tedy osobních kontaktů, než ty nějaké rigidní, příliš formalizované formy. A také možná i Ehm, není ale možné tedy zase i na druhé straně změnit univerzity pouze na poskytovatele služeb, protože univerzity plní další významné role, a to je role výchovná vzdělávací. A je třeba tedy strukturovat tyto vztahy, ale pokud to budeme příliš formalizovat, tak nevyřešíme stávající problémy, naopak si vytvoříme další. Dále je třeba zdůraznit, že e, zde důležitou roli hraje i mobilita studentů e, a vědců. Když jsme hovoříme nebo ho, hovořili jsme o mobilitě studentů a vědců, tak často hovoříme o mobilitě mezi státy, ale co je důležité zdůraznit, to vyplývá i ze zprávy, že je důležitá i mobilita mezi různými výzkumnými ústavy a podniky. Zde chci zdůraznit, že domníváme se, že komise a členské státy by měly zregal, zrevizo, zrevidovat finanční rámec na podporu této mobility. Je třeba vytvořit jednou vždy takový rámec, který by umožnil, autentický evropský prostor vědy výzkumu, který by zahrnoval společný trh eh, vědců, vědy a duševního vlastnictví. Je třeba i motivovat podniky, aby zrušovaly tyto různé administrativní překážky, které brání tomuto propojení, aby vytvořili mechanismy, které budou více motivovat podniky, aby do tohoto investovali, tak aby i Eh, univerzity měly k dispozici adekvátní finanční rámce. A ještě pokud je o finance jako takové, eh, zde chci nejenom zdůraznit eh, roli podniků, malých středních podniků, ale také i roli, kterou by měl hrát samotný finanční systém. A za čtvrté ještě bych chtěla říci, a to již jsme slyšeli, že zde máme to Fórum Evropské unie pro dialog mezi univerzitami a podniky. E, funguje již tři roky a nám se zdá, že to je dobrý nástroj právě pro Eh, zlepšení tohoto vztahu mezi univerzitami a podniky, proto aby tyto vztahy byly intenzivnější, což je zásadní pro posilování toho znalostního trojuhelníku. A to bude ku prospěchu všech, tedy univerzit, podniků, eh, pro, eh, bude to i ku prospěchu konkurenceschopnosti Evropské unie jako takové. Také se nám líbí myšlenka, tak jak jsme i slyšeli od prvního přednášející, je třeba i se na to dívat z pohledu autonomie univerzit. A v rámci tohoto dialogu nejenom, že je třeba se snažit identifikovat ty nejlepší zkušenosti spolupráce, jak jsme slyšeli, ale také je třeba i identifikovat i nejlepší politiky a nejlepší nástroje, které již máme na úrovni regionální, komunitární, národní, tak abychom mohli eh, eh, podporovat eh, transfer znalostí a výstupu výzkumu a vývoje univerzit. Univerzity E, a reagují velice pozitivně právě na ty stávající motivační programy, které existují na úrovni komunitární, národní, regionální a snaží se sami aktivně rozvíjet politiky spolupráce s podniky. Závěrem dovolte jednu přednášku, pře, dovolte jednu představu nebo myšlenku, se kterou pracuje i komise ve svém stělení a která je důležitá. Milí kolegové, dnes to je dobrý okamžik, abychom dali silný impuls této spolupráci mezi podniky a univerzitami v dobách ekonomické recese, když studenti mají velké problémy nalézt práci, kdy podniky mm, podléhají velkému konkurenčnímu tlaku, tak právě zde ta spolupráce mezi univerzitami a podniky má ekonomickou a sociální přidanou hodnotu. A tento vztah je o to důležitější teď, o to prioritnější. A v tomto duchu bych chtěla zdůraznit, že eh, tato diskuze si myslím bude dobrou příležitostí, jak to podpořit. Děkuji. Děkuji vám, paní Madurea. Eh, tyto dvě zprávy se doplňují, nejsou v rozporu a to také ukazuje, že biznis a eh, vysoké školy spolupracují. Tato spolupráce je žádoucí k dobru studentů. Takže jsme na správné cestě. A Evropská unie vlastně nabízí pouze určitou platformu, určitý určitý rámec, ve kterém mohou pracovat regionální a lokální subjekty. Já doufám, že této šance se chopíte. A děkuji také komisi za to, že to nabídla. Pokud zástupkyně komise chce ještě něco doplnit k těmto dvěma zprávám, tak má tuto možnost nyní. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom dovolte, abych navázala na to ve e, e, e, španělštině, když se použije slovo ponente, tedy předkladatel, tak možná to není dobré. Možná bych měla použít slovo orador, řečník. Zde já jsem se spletla, když jsem hovořila tedy o té zprávě pana Smita. Já zcela souhlasím se zprávou pana Pal Schmita. Je to zpráva, která je zcela v souladu s pracími komise a i s těmi tematickými fóry a s našimi úvahami. Také i souhlasíme s jeho diagnózou. Je jasné, že je třeba navázat větší rovnováhu mezi eh, eh, tím vzděláváním a potřebami trhu Eh, protože to bude ku prospěchu všech, nejenom univerzitám, ale vůbec občanům. A také i univerzity by měly eh, se takto stát faktorem růstu. A eh, zde my jako komise, my jsme zahájili práci různými cestami, zabýváme se různými tématy jako je třeba podíl malých středních podniků, regionální spolupráce, inovace a také i se zabýváme eh, spoluprací eh, mezi univerzitami a podniky ve vědě. Jak víte, všechny výsledky z těch různých for, tematických či jiných, jsou k dispozici na webovské stránce našich partnerství a nyní máme dvě velká témata, o kterých se jednají. Za prvé je to studie těch nejlepších postupů Best Practices. Jak víte, ta bude zahájena v březnu. Cílem té studie je identifikovat těch 30 nejlepších postupů v EU a také i se zabýváme teď tou virtuální platformou. To je, zdali bude to vůbec proveditelné a e, možná e, asi nejspíše ano. A to nám umožňuje vést dialog v reálném čase s dotčenými subjekty, které se budou moci takto kontaktovat bez nějakého fyzického setkání. Ještě dovolte, abych se zmínila o některých dalších bodech, mm, e, které vyplývají ze mm, stanoviska od paní překladatelky. Ještě na pana Smita. Zde ano, zrušit překážky v mobilitě. Souhlasíme je třeba ale do toho více zapojit i moc veřejnou, protože víte, že tento dialog eh, se musí vést především i s těmi orgány ústředními, krajskými, místními, nejenom evropskými. Také je třeba i mít možnosti eh, provádět praxi v podnicích, chodit na praxi a jak víte, zde kromě toho vynikajícího programu Erasmus, tak je třeba ještě e, zavádět takovéto formy. A jak víte, již po určitou dobu e, tyto, e, tato fora se zapojují do analýzy partnerství s sousedními zeměmi. A zde i Evropský parlament již zrealizoval první fórum, to bylo v prosinci minulého roku, 2. 3. prosince. A to byla e, aktivita prostě paralelní s naší, protože my teď děláme takovou studii. Doufáme, že mm, to a to mm, témata povedou ke konkrétním výstupům, které vám budeme moci prezentovat. Děkuji. Ano, děkuji vám. Vaše angažovanost nám dává nové impulzy. Děkuji vám moc krát. A nyní přejdeme k tématu odpolední části, eh, tedy eh, téma širším. Jsou to Evropské univerzity, výzvy a odpovědi. Nejde tedy jenom o podnikatelskou sféru, o univerzity, jde o mnohem více. Ale tuto zprávu bychom měli vložit do tohoto širokého rámce. Jsem velmi potěšena, že jsme směli přizvat odborníky na toto slyšení. Máme zde eh, profesora Doj Vojna Karpa z mm, univerzity v Konstanci v Rumunsku. Vítám vás, pane profesore. Dále je zde Robert Gabriel, rektor Péčské univerzity. Péč je město kultury Maďarsku. Dále je zde Florian Kaiser, mluvčí univerzitních studentů. A dále máme také eh, Horda Newby z Liverpoolu. A později ještě Helen Clark bude také eh, vystupovat jako zástupkyně komise. A později dám také slovo zástupci eh, předsednictví rady. Chtěla bych eh, organizačně eh, také navrhnout, aby každý expert využil deseti minut, které má k dispozici. Pak bude možné klást otázky a odpovědi ve 40 minutách. A prosím, abyste nepředkládali koreferáty, nýbrž abyste byli struční a spíš kladli otázky tak, aby poslanci parlamentu také měli možnost se vyjádřit. Dále vyzvu eh, komisi a radu, aby se také vyjádřili. Dále bych chtěla upozornit na dokument, který je velmi zajímavý. Jde o stanovisko EHSV e na téma Univerzity pro Evropu. Spravodaj Pan Hirsen je také mezi námi a je to dobrá zpráva, dobrý dokument, který bychom měli také z zohlednit. Ještě technická poznámka. Nyní eh, bude tato schůze také přenášena eh, přes internet, eh, web streamingem a prosím proto, abyste vždycky si zapnuli mikrofon a zase jej eh, vypínali. Nyní přidávám předsednictví svému kolegovi Sonimu. Já musím odejít, abych přivítala své návštěvníky. Arvoisa Dámy a pánové, pokračujeme tedy. Paní doktor Dojna Karp má slovo. Doamnelor și domnilor, în pofida unei aparente inerții... Vážení kolegové, dámy a pánové, zdá se, že celých sedm století, co existují Evropské univerzity, došlo k určitému takovému strnutí. Sedm století si udržel autonomii, nyní eh, byla omezena tato autonomie, ale vždy tam existovala interakce se společností a v polovině 20. století se univerzity staly přímo centrálním elementem evropské společnosti, byly reformovány a byly realizovány tyto reformy přestože byly velice obtížné. Tam docházelo k rozporu mezi politikami určitých univerzit. Často studenti měli jiné ambice ve srovnání s profesním eh, poptávkou. Tedy byla, byl velký zájem o univerzitní vzdělávání a to byla rovněž výzva pro vývoj univerzit. Vše se muselo postupně měnit výukové programy, pedagogické modely, zpráva i řízení univerzity. Vše se muselo měnit, aby se univerzity staly funkčnější, aby byly schopny pojmout více studentů. Stále častěji se univerzity začaly provazovat nějakým způsobem se společností s tím, co se děje, už nemohly být izolovány. Ve 20. a 21. století největší výzvou je nalezení finančních zdrojů, aby univerzity mohly pokračovat ve svých aktivitách, které jsou stále složitější, jak se univerzity neustále rozšiřují. Další výzvou bude přechod od elitního stylu vzdělávání k masovému vzdělávání, což by mohly umožnit nové technologie, což sebou nese masivní vzestup počtu univerzitních učitelů a otázka je, zda to nějak působí na, kvalitu. Univerzitní eh, vyučující už nejsou elitou, tak jako tomu bylo po mnohá století. Univerzity a znalostní společnost. Tady jsou čtyři nezávislé úkoly, jež mají univerzity. Znal, jakoby dodávání znalostí, eh, rozšířování těchto znalostí, pomocí informačních technologií, pak přenos tohoto vědního bohatství eh, vzděláváním a využíváním těchto znalostí. Znalosti jsou na křižovatce mezi vzděláváním, využí, výrobou a školstvím. A univerzity k němu drží klíč. Ty se musí eh, rovněž nějakým způsobem eh, musí přispět k realizaci Lisabonské strategie, Jde i o sociální kohezi a o pozvednutí všeobecné vzdělanosti v Evropě, tedy pole, na něž mají univerzity svou roli, je věda a výzkum, spolupráce eh, s průmyslovými odvětvími či i uplatňování výsledků tohoto bádání prostřednictvím podnikatelských subjektů rovněž specializované vzdělávání jak právě badatelů, tak i kádrů, vzdělávacích univerzitních kádrů. To jsou takové zcela základní a nezbytné úkoly. Univerzity nejsou jedinými institucemi, jež stojí před velkými výzvami, rovněž firmy a celá naše společnost. Hospodářství a školství a vzdělávání musí spolupracovat v tom světě, kde jsou stále potřebnější a musí se eh, harmonizovat tak, aby si vzájemně stále lépe vyhovovali. Eh, jak vypadá univerzitní svět, pokud bychom to tak mohli nazvat, to, co kolem sebe vidíme. Je to velice heterogenní systém. V různých zemích to vypadá odlišně zakládá se to na různých právních aktech, ale i v rámci stejné země máme, můžeme pozorovat obrovské rozdíly. Často si univerzity stanovují i různé cíle, různé mise a různým tempem se i vyvíjejí. Boloňský proces se stal obrovskou výzvou, protože univerzitám eh, staví za cíl, aby byly vzájemně lépe kompatibilní. Tam se musí v rámci různých cyklů slaďovat studium doktorantské, eh, magisterské a studenti by měli možnost studovat v module déle na prostoru více let a rovněž se zapojit do pracovního procesu a pak se vrátit ke studiu. Tento jiný styl vzdělávání přináší sebou i novou organizační strukturu nebo její nutnost. To jsou vše změny, které znamenají, že se univerzitní programy musí stát otevřenější, musí do nich mít možnost vstupu i lidé, kteří přijdou, kteří už jsou dospělí a studují pouze určitý modul. Deset let po zavedení boloňského systému se opravdu změnil svět univerzit. Je mnohem aktivnější, je schopen reagovat na to, co se děje a máme už i nový styl vzdělávání, nový typ studentů, nový typ přednášejících se objevuje. Rovněž se změnily vztahy. I ty pracovní, i ty ve vzdělávání, nejen v Evropě, ale v celém světě, se univerzity musí stále lépe přizpůsobovat změnám v tomto nestabilním prostředí. Jsou na ně kladeny nové požadavky, nové požadavky na univerzitní absolventy, rovněž na vzdělávací a badatelské pracovníky a rovněž na znalostní přenos a na spolupráci s hospodářským sektorem. Firmy, podnikatelé, organizace rovněž vytvářejí určité znalostní banky a kapacita vytvářet vědní obory nebo k ním přispívat, vytvářet systém celoživotního vzdělávání, umožňuje jak firmám, tak univerzitám, aby obstály v hospodářské soutěži. Tedy to vše slouží inovaci, zavádění nových výrobků, nových služeb a to vše znamená, že se můžeme lépe a dále vyvíjet. Tedy akademické mm, kruhy a podnikatelská sféra se musí neustále přibližovat, protože svět se rozvíjí překotným tempem. Tedy, tak jak jsem řekla, stále se budou zbližovat. Je to v podstatě nevyhnutelný proces. Ve 20. a 21. století se univerzitní vzdělávání už ne, na toto vzdělávání nepohlíží jako na stabilní. Už nemáme otázku například náboženské eh, intolerance, Univerzity musí vytvářet multidisciplinární studium, musí vykračovat za svou tradiční sféru vlivu, musí spolupracovat i na technologickém poli a hospodářský svět je stále více nepředvídatelný. Univerzity však musí stále ještě být jakoby na vrcholku e, společnosti, přestože se e, změny odehrávají ve všech společenských vrstvách a univerzity musí přispívat k vytváření podnikatelských schopností a umožňování lidem, aby se celoživotně vzdělávali. Um, za posledních pár let už vidíme to, jak univerzity se stále více zapojí do toho procesu, ale máme zde mnoho otazníků. Například, jakým způsobem je možné vybavit univerzity kvalitními přednášejícími. Samozřejmě kvalita a její zajištění je dlouhodobý proces. Jakým způsobem můžeme zajistit financování univerzit? Ehm, zvýšení financování ehm, nedoprovází zvýšení počtu studentů. Jak můžeme zvýšit přístup studentů k univerzitám a zároveň nepřipustit, aby se kvalita univerzity snižovala? Spolupráce univerzitních pracovníků, eh, vědních badatelů s průmyslem. To rovněž přináší sebou stále větší konkurenci mezi univerzitami a rovněž mezi různými jinými útvary, laboratořemi, výzkumnými středisky a tak dále. Některé finanční zdroje jsou k dispozici tím, že budeme se účastnit toho soutěživého prostředí, ale ne vždy se nám podaří přitáhnout ty nejlepší, nejkvalitnější přednášející. Často se americkým univerzitám právě daří upoutat na sebe nejtalentovanější evropské studenty a ti tam často i zůstávají, pokud my chceme mít špičkové univerzity. Tak musíme rovněž i tyto univerzity učinit takovými výzkumnými středisky. Deși în mod tradițional universitățile s-au ocupat de... z tradičního hlediska se univerzity zaměřovaly na to, aby výsledky svého badání šířili, dávali k dispozici, ale nyní rovněž i znalostní podnikatele se zaměřují na výzkum. Často si firmy platí vědní badatele a pak si sami ze vlastních zdrojů i financují špičkové výzkumy. Tady se často pak využívá výsledek toho badání pouze pro tuto firmu, tedy dochází k soutěživosti mezi univerzitami. Zeměpisná poloha už není základem pro spolupráci. Výzkum musí mít základ v rozmanitosti vzdělání. Máme rovněž velikou potřebu toho, aby se univerzity přizpůsobovaly tomu, co se děje kolem nich a rovněž problémům, s nimiž se potýká celá naše společnost. V současné době jsme součástí nebo i svědky různých hnutí, různých pohybů, tlaků a Vytváří se ten evropský prostor vyššího vzdělávání, důraz klademe na celoživotní vzdělávání a máme i ten evropský prostor pro výzkum, což eh, povede k tomu, že univerzity budou v nejbližších desetiletích stále významnější. Ještě bych zde ráda se věnovala tématu eh, funkčnosti vyššího vzdělání. Tady se musíme ujistit, aby bychom byli schopni dodat kvalifikované učitele rovněž do toho středního vzdělávání v tomto procesu, protože to bude podmínkou budoucího úspěchu. Ale otázka zní, kdo nám bude vzdělávat mládež. Mnozí už se nechtějí ani přiznat k tomu, že jsou učiteli. Celkově za to evropští profesoři musí být kvalitními učiteli a jejich znalost musí být eh, globální, musí být dobře přizpůsobení i z hlediska toho, co vyučují a musí být schopni i organizačně zajistit svým studentům příležitosti eh, k dalšímu studiu a musí být schopni i sledovat eh, pokroky, je studenti činí, musí být schopni zvládat kulturně diversifikované skupiny a rovněž budit u studentů zájem dále studovat, ale zároveň se uplatnit i v praxi. Studenti musí být schopni pracovat v týmech a správný přednášející je musí umět zapojit i do toho, co jde celé škole. Musí být schopen jim um, usnadnit práci s technologií. Zároveň se vše musí opírat o etiku. Takový přednášející musí umět předvést, v čem spočívá etický uh, kodex a pomoci jim v jejich osobním rozvoji. V budoucnu musí být přednášející schopni se velice intenzivně angažovat i do té budoucí životní dráhy svých studentů. Zároveň musí být studenti i patřičně nezávislí, byli schopni vstřebávat informace a musí u nich docházet k rozvoji podnikatelských eh, schopností. A tady, abych už to zhrnula, tak na konci své přednášky bych ráda citovala čínské přísloví které vysloveně ilustruje způsob, jakým bychom měli v budoucnu vzdělávat. Ehm, vidíte je na průsvitce a děkuji vám za pozornost. Paljon kiitoksia tohtori Doina Karp ja seuraavaksi professori Robert Gabriel, 10 minuuttia, olkaa hyvä. Děkuji, pan doktor Gabriel, 10 minut, máte slovo. Profesori Robert Gabriel, olkaa hyvä, voitte aloittaa. Můžete začít, pane profesore. Dobře. And, uh, gentlemen. Pane předsedo, dámy a pánové, já se na to podívám trochu jinak než předřečnice. A já jednak řeknu myšlenky a potom položím pár otázek, tak jak i učinila paní Pak v úvodu. Potřebujeme otázky, abychom našli odpovědi. A já se pokusím položit pár otázek, eh, eh, které před námi dnes stojí. Za prvé, jak to vidím já? <clears throat> Já jsem rektorem univerzity v péči, což je jedna z nejstarších maďarských eh, škol. 30 tisíc studentů má a to je v podstatě eh, největší firma, bych řekl. A já považuji univerzitu za firmu. A já se proto snažím jí vést i jako ten, kdo vede firmu, jako takový předseda představenstva. Tak já tedy přistupuji k, eh, k mm, tomuto oboru. Dovolte, abych stručně zmínil dva aspekty vztahu s podniky. Role vysokých škol při výchově, mm, školení, to znamená třeba připravit adekvátní pracovní sílu pro trh. To je ta hlavní otázka, kterou eh, si kladou především podniky. A další otázka je, jak univerzity mohou eh, přispět eh, k rozvoji podniků já jsem si zvolil tento obrázek. Eh, eh, já, hm, jak vidíte, pro univerzity je to velká výzva umět si vybrat knihu. Já nevím, zda je nějaká taková, eh, podle které učit studenty asi jedna neexistuje, musí to být kombinace několika. A když bych začal tady úkoly eh, akademické sféry. Tak dovolte, abych řekl, že zde máme asi mm, dva hlavní dotčené subjekty. Jednak je to ta univerzita a výzkum vývoj na univerzitě a další eh, to je ta zpráva univerzity či vysoké školy. Eh, tyto hrají různé role při rozvoji vztahu mezi univerzitou a podniky. Hlavní roli hraje akademická sféra, učitelé samozřejmě, kteří připravují moderní sylaby pro studenty, které musí aktualizovat podle eh, daného stavu, v daném oboru, disciplíně. To je důležité, tedy i eh, sebevzdělávání. To je důležitý aspekt každodenního života. A já zde mám celou řadu obrázků, eh, kterými zde já to doložím. A eh, to jsou tady eh, skenerové obrázky mozku, které nám říkají, že potřebujeme mít základní teoretické poznatky, abychom věděli, o čem hovoříme, co se snažíme zkoumat. Další velký pojem je, že potřebujeme skombinovat dovednosti, Eh, všeho druhu pro účely moderního výzkumu. A za třetí, musíme mít i ten přístup založený na high-tech, na špičkových technologiích. Je to kombinace všech třech. Je to série tedy takových naskenovaných obrázků a uvidíte, jak tyto tři eh, obrázky zde se kombinují, všechny ty dovednosti, high-tech, eh, to je všechno potřeba dohromady. A ještě eh, další role je eh, ten směr výzkumu. To je důležité nyní správně nasměrovat výzkum, protože výzkum to je široká věc. Eh, ty možnosti jsou široké. Musíte si zvolit tedy tu správnou cestu směrem k inovacím. A na univerzitě máme tedy dvě skupiny eh, lidí, tedy ty profesory, akademiky a potom ten administrativní eh, personál nebo tu zprávu univerzity. Často jsou v opozici, ale víceméně obě složky jsou nezbytné pro rozvoj eh, výzkumu a vývoje a schopností výzkumu a vývoje dané univerzity. A vzájemně se musí podporovat, protože bez té administrativní podpory, tak bychom nedostávali granty a zase akademici musí produkovat výsledky, protože bez výsledků by nebylo možné eh, mm, řídit eh, univerzitu udržitelným způsobem. Další velká věc je, jak, um, jaký je vztah mezi univerzitou a společností. Asi bychom měli přehodnotit teď tu strategii univerzit, jak sloužit občanům, společnosti, Univerzity musí být flexibilnější, otevřenější, musí být schopny eh, soběstačně se eh, i podporovat eh, a reagovat na mm, poptávku společnosti. Slyšeli jsme na, tady na slyšení, že zde je taková kritika a trochu takový spor mezi univerzitami a poptávkami ekonomického světa. Eh, protože často zde existuje takový rozpor mezi eh, těmi obory, eh, které se vyučují a kvalifikacemi, které jsou potřebné. Často je to rozpor tedy mezi těmi humanitními vědami a těmi ostatními. A mm, pokud se vyřeší tato kontroverze, tento problém, tak určitě, když se někdo vyřeší, tak by mohl za to dostat nějakou vědeckou cenu. Samozřejmě. I e, proč tedy k tomu dochází? Za prvé je zde nedostatek e, popularity věd. Před 30, 40 lety byly vědecké obory populárnější než teď. A protože má se za to, že to je dost těžké učit se tyto obory, ale my to musíme nějak teď změnit. Musíme popularizovat vědu, tak abychom eh, eh, nalákali více studentů do těchto inženýrských oborů. Druhý problém je eh, mm, to, že možná tyto obory nejsou tak dobře placené, jako třeba ty manažerské. A zde asi legislativa by nám pomohla. Ono to nelze vyřešit pouze mm, na základě nabídky, poptávky. Trh to nevyřeší, je třeba to nějak regulovat lze to regulovat na úrovni evropské, lokální. Určitě je taková regulace potřebná, pokud chceme do vědy a do těchto technických oborů nalákat lidi. Třetí bod. Zde neexistuje feedback z trhu, zpětná informace z trhu, tedy jak ty různé pozice eh, se uplatňují na trhu práce univerzity mm, eh, často eh, musí eh, to řešit, provádět hodnocení bez nějakého takového feedbacku od trhu. A zde ještě pokud je o celoživotní vzdělávání, dovolte pár slov. Zde mm, to je důležitá otázka. To znamená, měli bychom do toho zapojovat pouze mladou generaci, anebo také i ty další generace. To je vážná věc nyní. Jenom, jen, jednak i proto, poněvadž rozložení, věkové rozložení populace v Evropě, jaké je, a také i kvůli tomu, že e, to základní vzdělávání je často dost problematické. Ono je těžké zapojovat lidi do e, e, tedy toho druhého, třetího stupně, terciárního stupně, protože často se říká, to se všechno vyřeší na univerzitách, ale je třeba do toho zapojit i tu základní úroveň vzdělávání. Takže když někdo má tedy eh, jazykové dovednosti, nějaké základní eh, dovednosti, eh, tak to je nádherný start pro krásnou kariéru. Ale tady je velká výzva pro Evropské univerzity nyní. A to je, že ECDS, tedy ten systém transferu kreditů mezi univerzitami v Evropě, zatím neexistuje. A já říkám, když studenti se mě ptají, co udělat, pokud je o mobilitu, tak já jim radím, že by měli tedy se pohybovat mezi těmi cykly a ne v rámci jednoho cyklu, protože v rámci jednoho cyklu to je příliš krátká doba na nějaké eh, dobré mm, mezinárodní vztahy, či tedy nějakou tu mezinárodní mobilitu, že to nestačí eh, prostě v rámci třeba toho bakalářského studia pouze nebo magisterského, že třeba to dělat mezi cykly a ne v rámci cyklu. A ještě eh, výzkum a vývoj a věda. To je velká, velké dilema pro mm, vědce tady. Když vy máte třeba mm, vědu, která má mít velkou reputaci, tak musíte publikovat eh, ve významných publikacích. Ale to znamená, že potom nemáte čas eh, dělat výzkum vývoj a často Eh, i eh, eh, často je těžké tedy je mm, přesvědčit, aby vám publikovali výsledky. Proto je třeba spolupracovat s podniky. Ideální kombinace bude výzkum, vývoj, univerzita a podniky dohromady, kteří by spolupracovali, protože potom by nebyl problém důvěry mezi podniky a univerzitami a jednotlivými eh, pracovníky vědy a výzkumu. Je to kombinace všech tří eh, aspektů a účastníků, to určitě hm, povede k ideálnímu výsledku. Další takový příklad a já doufám, že to je to, co teď budeme na naší univerzitě, co bude zrealizováno v roce 2011. Doufáme, že začneme tímto eh, v novém akademickém roce na naší univerzitě. To snad, že to se stane tedy realitou. Děkuji. Děkuji, pane profesore Gabrieli. A nyní eh, má slovo pan Kaiser. Florian Kaiser také 10 minut.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 Nejdříve bych chtěl poděkovat za pozvání a děkuji také za to, že i my, studenti, jsme dostali možnost se vyjádřit a zasáhnout eh, do tohoto procesu budoucnosti eh, univerzity. Je to náš každodenní život. Já jsem eh, vybral boloňský proces jako konkrétní součást. Je to oblast problematická. Tyto problémy budou i v budoucnosti ještě existovat a také budou představovat určitou práci do budoucnosti budoucnosti. Oproti eh, svým předřečníkům budu eh, zde prezentovat konkrétní příklady a budu hovořit také o národních záležitostech na příkladě Německu. Polonský proces z hlediska eh, studentů je spojen s dobrými cíli, přesto je však je nezbytné se na něj podívat kriticky. Proč? Na jedné straně proto, aby ona diskrepance, která existuje dnes mezi cíly a reálnou realizací eh, byly odstraněny tak, aby bylo možné skutečně dosáhnout cílu. K tomu ještě také přijde to, že vidíme negativní procese a sice elitizace a ekonomizace vysokých škol. Ona vlastní myšlenka vysokého školství se ztrácí. Další problém, který je s tím spojen a který je typický pro Německo, je to, že se říká, že Boloňa může za všechno, ať již problémy byly eh, existující již předtím nebo ne. Proto, abych ukázal, jaké struktury eh, a kompetence kompetence jsou eh, eh, zde nezbytné a které strukturují eh, studium, je nutné se podívat také na státy, které podepsaly boloňský systém e, a u nás v Německu to e, učinili spolkové země, e, univerzity a fakulty. Právě na úrovni rozdělení kompetencí je onen hlavní problém. A sice dochází tedy k předávání černého Petra. Vždy jeden subjekt říká, že existují určité problémy, ale že za to může další subjekt, čili není zde žádné řešení a studenti jsou stále více eh, znepokojeni a nespokojeni. V eh, minulém roce se ukázalo, že studenti šli eh, na ulici, aby se dokázali také bránit před těmito problémy. Konkrétním příkladem je mobilita. Je zde cíl navýšet jak horizontální, tak vertikální mobilitu. Tohoto cíle však nebylo dosaženo, což je velký problém problém. V některých částech to vypadá dokonce tak, že mobilita byla omezena mezi jednotlivými fakultami. To znamená, že jeden student již nemůže změnit ročník, respektive i jeho výkonnost není uznávána, přestože se studijní obory překrývají. Úkolem v oblasti mobility je například to, že Evropská unie by mohla prohloubit jednotlivé programy tak, aby výměna byla zjednodušena a také propojena do sítě. Německo by mohlo eh, prohloubit své přípravné fáze. Eh, schází totiž čas na jazykové přípravné kurzy a jejich nabídka je omezená. To znamená, že zde máme jasný deficit a to by se dalo jednoduše vyřešit. Spolkové země mají ten problém, že existuje 16 jednotlivých podmínek pro eh, účast v boloňském procesu a tyto podmínky jsou eh, rozdílné, takže by bylo vhodné toto upravit jednotně. A bylo by dobré říci, co se vlastně očekává, eh, tak aby mobilita se zjednodušila. Modulová struktura. Eh, Ty to struktury by mohly, měly být krátké. To, eh, že existují moduly eh, po dva, tři semestry, je eh, určitým zaplakováním té výměny. Je nutné tedy také stanovit názvy modulů a Uznávání těchto modulů by mělo být propojeno právě s tímto názvem a nikoliv eh, výkonnosti. Sociální dimenze, druhý příklad. Zde signatářské státy eh, byly vyzvány k odstranění administrativních eh, překážek. Studenti jsou stále ještě zablokováni, mají před sebou příliš mnoho překážek, musí vyplňovat spoustu formulářů a navštěvovat spoustu úřadů. Schází nám tedy více informací. Pro Německo by tedy bylo možné eh, vše propojit eh, bez ohledu na eh, původ, věk a toto propracovat. Vysoké školy by tedy také měly mít podpůrné programy pro určitý omezený okruh lidí, jako jsou třeba osoby s postižením. Třetí příklad, celoživotní vzdělávání. To je skutečně ambiciozní projekt, vítáme ho, avšak i nadále zde existuje spousta překážek. Je nutné tedy vytvořit koncepce financování, odpovědná má být Evropská unie, jednotlivé státy, je nutné snížit administrativní a správní eh, překážky. Eh, členské státy by si měly také uvědomit eh, problémy sociální, finanční a to bych chtěl také eh, ilustrovat na příkladě studentky, která udělá eh, svého bakaláře a eh, potom si založí rodinu a chtěla by ještě jít studovat magistra. Tuto možnost nemá. Tyto tři krátké příklady je však možné přenést také na další cíle. Jde o to, aby struktury, které nesou kompetenci, měly chtěli samostatně, ale také v interakci vážně realizovat své cíle. Nesmí si svou odpovědnost pouze uvědomovat, musí ji také realizovat. Dosavadní realizace boloňského procesu však ukazuje, že ten průběh není ideální, je nutné to zlepšit, což však nesmí vést k odmítání nebo nekoordinovanému postupu. Je nutné ukázat spíš spíš, že je nutné se více investovat, a více angažovat. Pouze tak je možné dosáhnout reálných cílů. Děkuji, pane Kaiser. A nyní zvu pana Howarda Newby. Máte slovo na 10 minut a poté se dáme do diskuse a odpovíme na otázky. Pane profesore, děkuji, pane předsedo. Na této etapě našeho slyšení už zazněla většina argumentů, jež bych zde přenesl já, tedy dovolte, že se soustředím na pouhých pár základních záležitostí. A já se chci soustředit na dlouhodobou udržitelnost vzdělávání v Evropě, protože ty výzvy, jimž musíme čelit, v současné době v Evropě, nejsou pro Evropu specifické. Objevují se na celém světě, pokud bych si je mohl, mohl dovolit shrnout. Vytváří je následné podmínky. Všechny vlády, ať už evropské nebo mimoevropské, už akceptovali pojem znalostní hospodářství. Hospodářství založeného na znalostech, tedy budoucí konkurenceschopnost jakékoliv ekonomiky, více méně závisí na kvalitě lidských zdrojů například v Evropě. A v tomto smyslu jsou univerzity významné nejméně ze dvou důvodů, protože tak, jak jsme už slyšeli, jsou odpovědné za výrobu, pokud tak můžeme říci, veliké části těchto znalostí a toho vědění, o němž mluvíme, a zároveň musí nabízet i kapacity, k výuce těch studentů a k vytváření dovedností u těchto studentů, kteří pak budou odpovědní za tuto znalostní ekonomiku. Tedy tady máme dvojí odpovědnost a právě z toho důvodu členské státy, jednak v Evropě, ale i jinde ve světě, poté, co už tento argument přijali, tak se snaží o expanzi eh, svého vysokoškolského vzdělávání. Často se tomu říká um, takovým neologismem masifikace, tedy masové vysokoškolské vzdělávání i ten vzdělávací systém. Pokud se to nějaká vláda snaží zavést, tak se zároveň i snaží o zvyšování kvality univerzitního vzdělávání vlády se snaží dosáhnout obojího a zároveň snižovat eh, zátěž pro daňové poplatníky z hlediska nákladů, protože jak už jsme slyšeli, eh, veřejné eh, rozpočty mají už jiné priority, zejména v současném hospodářském klimatu. Tedy to je takový nástin politiky vysokoškolského školství. V různých státech si s tím radí různě. Snaží se nějakým způsobem vyřešit právě tyto obtíže. V některých zemích utrpěla kvalita. V jiných zemích to rozšíření, um, růst univerzitních míst, eh, nabídka mladým lidem nepokračovala tak rychle, jak se původně počítalo. A pak ještě jiný způsob. Řešení dilematu tím, že do vysokoškolského vzdělávání dovolujeme široký přístup soukromým subjektům, zejména ve střední východní Evropě, kde je přímo nenasytný zájem o univerzitní vzdělávání a vlastně si nedokážeme představit, že by nějaká vláda to byla schopna utáhnout finančně ze svého. Tedy máme to, vý... stojíme před výzvami, jež před námi budou nejméně celé nejbližší desetiletí a řešení nebude tak jednoduché. A druhá věc, o níž bych se rád zmínil, už to tady částečně zaznělo, ale v Evropě. My si velice naléhavě uvědomujeme, že přechod, určitý přerod univerzit z toho modelu um, Frederika Humboldta, bratří Humboldtů z 19. století do moderní doby. E, právě Humboldtovi zavedli bádání do univerzit e, a vytváření znalostí, ale rovněž výuku těchto znalostí. Ale rovněž ta koncepce, že se univerzita víceméně oddělí od eh, té vulgární, obyčejné společnosti, od toho každodenního života. V 20. století už vidíme, že to není aktuální koncept. Právě v 21. století vůli přechodu ke znalostní ekonomice vidíme tu absolutní nutnost integrace univerzit do společnosti a do průmyslového dění. To je jednak bolestné, ale nutné a pokračuje se v tom. A za třetí, v tomto kontextu si musíme znovu uvědomit, jakou měrou už došlo ke změně v univerzitním světě. Dokonce i před desetiletím se za hlavní úlohu univerzity považovala výuka a bádání se odehrávalo spíše v tom zbylém čase v 21. století už uznáváme, že hlavní úkoly univerzit jsou mnohem složitější. Ano, musí poskytovat výuku, ale mluvíme už o celoživotním vzdělávání, tak jak se neustále mění ob poptávka ve světě hospodářství, tak se lidé musí mít možnost k univerzitám vracet, aby studovali ať už na, e, v částečně, dálkově, večerně, elektronicky, anebo i e, na plný úvazek. Tedy musíme i diverzifikovaně nabízet to studium a ta diverzita se bude stále zvyšovat a i naše vzdělanostní politika s tím musí počítat. Za druhé, slyšeli jsme už o významu výzkumu. Samozřejmě, i v Evropě si to uvědomujeme, ale tady pak mluvíme o přenosu eh, vědního eh, bohatství a té toho vědění, jež vzniklo na půdě univerzity, aby k tomu přenosu docházelo co nejúčinnější a dále. Sociální zapojení právě i univerzity by měly být tím prostředkem, jímž se kdokoliv, kdokoliv, kdo má zájem o studium a má proto vlohy, mohl, mohl stát studentem. To bude ku prospěchu společnosti jako celku. A dále přispění univerzit k místnímu a regionálnímu vývoji a i k občanské společnosti, k životu občanské společnosti. Univerzity se už stávají velice důležitými institucemi, jež jsou pojítkem mezi státem a občanem. Co má univerzity? V čem jsou tím vyšším vzděláním? Totiž ty univerzity právě si by měly velice vážit a e, i propagovat e, racionální zvídavost, e, přístup všem, demokracii, diskusi, otevřenost. Tedy to nespochybňujeme, ale dilema v Evropě spočívá v tom, že žádná univerzita není schopna samostatně fungovat z hlediska zdrojů financování, aby byla schopna splnit všechna tato očekávání. Zároveň tedy musíme univerzity vidět jako globální a nikoli pouze lokální střediska dokonalosti, výtečnosti, ale jak oni si s tím poradí, tedy oni si každý musí zvolit. V čem se vidí jako nejlepší a pak se na to soustředit, aby byly konkurenceschopné v tomto stále globálnějším prostředí. A zároveň musíme při připustit, aby právě jiné články toho systému univerzitního vzdělávání mohly excelovat v něčem jiném. A to mě přivádí k čtvrtému argumentu. Aby univerzity mohly zjistit, v čem spočívá jejich silná stránka, mohly se na to soustředit, mohly do toho investovat a být udržitelné, musí si udržet svou autonomii, musí mít schopnost si sami volit svou politiku. Taková autonomie a samostatnost samozřejmě musí být doprovázena i odpovědností. Musí se univerzity z toho zpovídat, jak fungují, ale pokud se v Evropě podíváme na to, jak vypadá univerzitní sektor, tak vidíme, že mnohé univerzity nemají dostatečnou autonomii, aby se mohly rozhodnout o svém dalším fungování a mohu troufnu si domněnku, že tím celkem tento sektor utrpí. Čím více jsou autonomní univerzity ve světovém měřítku, tím kvalitnější bude vzdělávací systém. Tedy ještě jsem dosud neslyšel slovo nebo pojem globalizace a ten je velice důležitý, připomeňme si jej, zejména v Evropě. Samozřejmě, že e, ty globalizované síly mají dopad na mm, univerzitní sektor stejnou měrou jako na e, podnikatelskou sféru a soukromý sektor. Rovněž my globálně soutěžíme o e, talentované občany, ať už jsou to profesoři, badatelé a zejména o ty nejtalentovanější studenty. A z zkušenosti vidíme, že ti nejtalentovanější jsou většinou i ti nejmobilnější, ať už jsou to profesoři, studenti nebo výzkumníci, zejména na postgraduální úrovni, to vidíme stále výrazněji, ale i u studentů a Myslím si, že právě univerzity by měly mít možnost sáhnout pro ty, jež jsou nejtalentovanější a mít ním přístup. Zároveň musíme ve svých studentech pěstovat ten pojem a tu hodnotu eh, světoobčanství, nikoli pouze evropanství, pokud i oni by měli být schopni pak reagovat na například eh, zdravotnictví světové, světové klima, udržitelnost naší planety a tak dále. Čímž se dostávám ke svému závěrečnému bodu. Eh, předchozí řečník se věnoval intenzivně boloňskému procesu a těm výzvám, eh, s nimiž souhlasím, že existují. Zároveň musíme k boloňské agendě ještě i přidat ty body, jež jsem popsal já, zejména záležitost toho, o čem se zmínil můj předřečník, abychom se vynasnažili, aby jak mládež evropská a i lidé, jež už nejsou až tak mladí, měli prospěch z vysokoškolského vzdělávání a měli k němu přístup. Musíme zajistit tu účast v univerzitním vzdělávání, aby to nebylo omezeno z důvodu naší ekonomické krize, abychom důvěřovali našim univerzitám a investovali do budoucna našich evropských občanů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane profesore. A také děkuji všem řečníkům za úvodní slova. Eh, bylo to hodně stimulující eh, na mm, konci 80. let, když jsem studoval na univerzitě v Helsinkách, tak tam také eh, jsme řešili podobné myšlenky, nové myšlenky a Mm. Mm, teď eh, možná uslyšíme konkrétní otázky na naše eh, experty. Eh, mm, máme zde několik řečníků. Pan Sver jako první. A a mm, po několika otázkách a potom pan Alvel také má e, zájem. E, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat expertům, především studentovi, kterého jsme zde slyšeli, ale i ostatním, protože hovořili o e, nových problémech, problémech univerzit, což je úplná novinka, o tom jste hovořit. První otázka tady nejde o to masivně investovat pro eh, širší přístup eh, všem studentům hmm, a eh, nemůžeme tedy Eh, ale jde o to eh, tedy zajistit eh, přístup tedy všech, ale to není pouze problém spravedlnosti dnes ve znalostní společnosti, je to i problém toho vůbec, aby společnost mohla fungovat. Je to zásadní pro fungování společnosti. Tak já se ptám tedy, jak to zajistit. A druhá otázka se týká boloňského procesu. Zde ten boloňský proces tomu se říká proces, protože to není nějaký zákon, který by spadl z hůry, ale to musí jít ze spora nahoru. A e, takže vlastně, ale to spíše řídili vlády ze zhora dolů, a což je úplně v rozporu se samotnou tou myšlenkou. To znamená e, směřovat někam ke Evropské univerzitě, takzvané. O to tady jde a dnes ale e, Není zde eh, snaha do toho zapojit eh, univerzity, tak jak jsme to zde slyšeli, protože zde existuje celá řada nedostatků eh, v tomto procesu. To je pravda, ale je nezvratný. Nelze se vrátit zpátky, hm, zpět a nelze pouze teď vyjadřovat různá politování a litovat toho, jak to mělo být, ale zde existují univerzity, které se změnily a které, ale na univerzitách často existují hm, učitelé, kteří Eh, nechtějí věci změnit a je to vlastně mm, v rozporu se zájmy eh, tisíců studentů. Děkuji. Ben Děkuji. A nyní eh, další kolegové, pan Sven. Děkuji. Děkuji za možnost. Já jsem z Juročin z Evropské asociace obchodních komor a hm, velice rádi eh, jsme, že hm, můžeme se zúčastnit eh, hm, prací komise a eh, i zde a to, co jsme tady slyšeli, to jak si něco, s čím zcela mohu souhlasit, když hovoříme o té autonomii, flexibilitě, zodpovědnosti univerzit a Eh, všechny tyto věci, se kterými určitě souhlasíme. Eh, pro nás, co je klíčové, je zaměstnatelnost. My jsme slyšeli zde od eh, zástupce z Liverpoolu, že role univerzity je produkovat lidi, kteří jsou schopni využívat ty poznatky potom v životě, v práci. A za druhé, produkovat tyto lidi, tak to znamená, že univerzity musí mít na paměti především jejich zaměstnatelnost. Souhlasíme s tím, v čem je problém a co je potřeba, ale teď jaké řešení? Zde jsou dvě velké bariéry, které je třeba řešit, pokud chceme jít vpřed. První z těchto bariér je právní systém. V některých zemích, kde se zakazuje univerzitám a podnikům, aby spolupracovali. Tam podniky těžko se mohou zapojovat třeba do řízení univerzit v některých členských státech, a nebo ani zástupci podniků nemohou vůbec eh, se zapojit do rozhodování o eh, vzdělávacích programech. Na to, aby někdo mohl do toho hovořit, tak musí mít titul eh, PhD. A Eh, tedy eh, v některých státech se zakazuje zapojení soukromého sektoru eh, do přípravy vzdělávacích programů. Takže já se ptám, co lze udělat na evropské úrovni, aby se to vyřešilo. A je to něco vůbec, kde by bylo možné nalézt evropské řešení? Druhá bariéra podle nás je, že univerzity a profesoři často se hodnotí podle špatných kritérií. My jsme slyšeli podle počtu publikací a podobně, to je takový, eh, takový úplně posvátné, nedotknutelné pro vědce a pro univerzity, ale my si myslíme, že další a klíčové kritérium by měla být zaměstnatelnost a tím by se měl, měl poměřovat úspěch univerzit. A s tím i souhlasil pan Schmidt. My musíme i monitorovat eh, ty kariéry těch absolventů a zjistit, zda skutečně najdou tu práci, kterou chtějí najít a eh, na co studovali. A podle toho se musí měřit úspěch univerzit. A, eh, takže to mě vede ke druhé otázce. A to je, co lze udělat na evropské úrovni, aby univerzity se poměřovaly a hodnotily podle kritéria zaměstnatelnosti absolventů. A ten, je třeba vyvinout nějaký evropský systém klasifikace, to znamená, aby to kritérium nebyl pouze počet publikací a e, zveřejněných prací, ale také zaměstnatelnost. A zde myslím si, že komise a parlament by měli v tom hrát vůči roli a zavést takovou klasifikaci takových kritérií. Děkuji. Kolega Sver. Či... Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté. Nejdříve bych chtěl poblahopřát panu Šmitovi k jeho zprávě. A chtěl bych se zmínit o té poslední přednášce, která mě nadchla. Byl to skvělý přehled o situaci vysokých škol v Evropě. Již dlouho se zabývám otázkou samostatnosti eh, vysokých škol. Když hovoříme o autonomii, eh, pak je to jako kdybychom hovořili eh, o osobách bez vlasů, tedy holohlavých. Je to však relativní pojem. Když hovoříme o autonomii vysokých škol, tak si musíme položit také tu otázku, nakolik podnik, univerzita má odpovědnost vůči společnosti a vůči hospodářství. Já souhlasím s tím tvrzením, že čím větší je autonomie fakulty, tím je efektivnější. Pane profesore, vy však jste ze země, kde situace ve vysokém školství je poněkud jinak strukturovaná. Boloňský proces tam byl implementován implementován mnohem lépe než ve středu Evropské unie. U nás mám takový dojem, že univerzity se stávají stále více univerzitami Humboldtovského typu, tedy univerzitami, které musí splňovat eh, úkol eh, vzoru a méně tedy splňují eh, podmínky boloňského procesu. Reforma boloňského procesu nebyla dostatečně implementována univerzitami, to je můj názor a to tež se týká také autonomie univerzit. Univerzita dnes musí reagovat na požadavky společnosti a trhu práce. To znamená, že univerzita musí být na trhu, ale to vyžaduje spoustu energie, hodně práce, hodně angažovanosti a hodně snah. Samozřejmě, že bych si přál, aby univerzity byly co nejvíce autonomní, aby byly také co nejvíce efektivní. Přesto však je nutné vytvořit klima podpory. Pane profesore, proto se vás chci zeptat, zda vlády mají ve svých rukou nějaké mechanismy, kterými mohou ovlivnit to, jak univerzitní prostor se modernizuje, tedy aby se modernizoval co nejrychleji. Kiitoksia. Nyt on päästy jämäkästi alkuun. Ja... Děkuji. Výborný začátek. Tedy máme tady otázky na naše odborníky, kdo by rád začal. Zaznělo tam opravdu pár otázek a týká se to více roz vás. Tedy zkusme začít studenty, to je určitě správný začátek. Pane Kajzere, prosím, a pak eh, páni profesoři. Ano, první otázka, která byla položena, eh, peníze pro chudé studenty. Ano, to by bylo rozumné opatření, protože by se tím univerzity také více otevřely pro, lidem, pro lidi, kteří jsou z jiného prostředí, ale peníze, to je takové obtížné téma. Samozřejmě, že je to však otázka politické vůle. Pokud eh, kompetentní orgány, tedy spolkové země, budou ochotny investovat eh, peníze, pak mnozí studenti budou moci studovat a mnozí profesoři budou moci eh, také zkoumat. Jde tedy o rozhodnutí toho, co zdůrazníme eh, tedy eh, o otázku také toho, že vzdělání není dostatečně oceňováno a proto se zde také nevydává tolik peněz. Dále je zde otázka zaměstnatelnosti. To je pojem, který se trošku ztratil a se píše v Němčině hovoří o aplikovatelnosti, o využitelnosti na trhu práce. Zde můžeme leco udělat. Včera jsem hovořil s jedním profesorem, který ukázal, že sociologie Eh, vytvořila nové eh, možnosti zaměstnání. Tedy nejenom eh, hospodářství by mělo stanovovat, co se má dělat na, na vysoké škole. Samozřejmě, že by neměly vznikat určité paralelní světy. Autonomie, to je ambivalentní pojem. Autonomie, to také vede k tomu, že v jednom městě jsou tři vysoké školy, které jsou nezávislé na sobě a nemají nic společného společného mezi sebou. Proto je velmi obtížné eh, eh, toto prosazovat autonomie je nezbytné, je nutné však také mít stejné šance. Problematika Humboldt Humboldtovy univerzity, co by zařízení pro elitu. Ano, tato tendence se projevuje a je nutné se na to dívat kriticky. <coughs> Um, Děkuji. První otázka. Potřeba investovat do širšího přístupu k univerzitnímu vzdělávání v celé Evropě. Tady z celého srdce souhlasím. Pokud si prioritizujeme finanční investice, tak opravdu by to mělo jít do těch talentovaných studentů, kteří by si jinak nemohli dovolit jít studovat na univerzitě. Samozřejmě, že tady je určitá cena, kterou za to platíme, totiž ti z těch privilegovanějších rodin. Možná to se bude vázat s vyššími náklady pro tyto rodiny, no ale to už je otázka jiná. Jinak kolega z Evropského svazu eh, komor obchodních a průmyslových mluvil o té zaměstnatelnosti. Komise iniciovala finanční projekt, který se právě týkal toho rankingu, tě, tedy těch uh, jakoby srovnávacích tabulek a tam se týká právě to různých indikátorů a mezi tím jedním z těch klíčových je e, zaměstnatelnost. Ovšem to je velice složité to měřit a e, potrvá to nějakou dobu, než vytvoříme takovou klasifikační tabulku a nebude to pouze jednostranné, ale bereme to vážně, tu zaměstnatelnost. Rovněž bych tady rád konstatoval, že Evropský svaz univerzit rovněž má vlastní um, srovnávací tabulku, kde mluvíme o tom, jak jsou univerzity řízeny. Tam rovněž budeme moct srovnávat. Otázka autonomie. To je důležité. Tady eh, se to vztahuje na ten třetí příspěvek. Samozřejmě, že nesmí být samoučelná. Nesmíme být odděleni od společnosti. Máme určitý dluh vůči společnosti, vůči ekonomice. Jde pouze o to umožnit univerzitě, aby se sama rozhodovala, aby si sama našla svou vlastní úlohu v tom prostoru, v tom evropském prostoru vyššího vzdělávání, aby využila z těch svých silných stránek. Univerzita žádná nemůže vyhovět všem těm ambicím a plánům, všemu, co se od ní očekává. Pokud má schopnost, má mít schopnost využít svých silných stránek, tak jí musí ta autonomie být poskytnuta. Pan Gabriel, prosím. Pouze malá připomínka v reakci na jednu otázku. Starý problém univerzit, totiž firmy se hlásí a dávají univerzitám návrhy. Zapojte do studijních programů to či ono. A nyní otázka. Um, takové ty dovednosti, transferability, jazyky, informatika, anebo nám jde o studium konkrétních odborných znalostí. To dilema jsme ještě nevyřešili, tomu se musíme hlouběji věnovat, abychom dospěli k nějakému řešení, protože část univerzity se chce soustředit na ty e, přenosné dovednosti jiné, na ty profesní dovednosti a vzniká tady určité napětí, určité pnutí rovněž mezi univerzitami v různých eh, regionech a zemích. Tedy e, vzájemné, například uznávání diplomů, případně univerzitních studií, se stává vlastně stále obtížnějším na tomto poli. Ano, děkuji. A nyní ještě vyvoláme tři. Manisko, Gabriel a Vizus. Další kolo otázek. Pan Sver, vás neuspokojila tato odpověď? Chcete k tomu ještě přeformulovat otázku? Chcete ji položit ještě jednou? Zdá se, že vás ta odpověď neuspokojila, je tomu tak? Lehko čistě krátko komentírám odgovor. Jestli dovolíte, okomentoval bych odpověď. Ano, děkuji. Univerzity eh, skutečně jsou odkázány na autonomii a já jsem eh, přesvědčen o tom, že když eh, univerzity v 21. století nebudou zodpovědněji plnit svůj úkol, pak ztratí svou roli. Univerzity ztratí svůj monopol na trhu vědění a získávání vědomostí. Existuje ještě neformální vzdělávání a ekonomika získává se zaprvé eh, eh, vůči síly tam, kde jsou lépe vzděláváni, ne vždycky z univerzit. Další tadatel. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem našim řečníkům, všem odborníkům. Opravdu tyto přednášky byly velice zajímavé. Viděli jsme celou šíři různých názorových úhlů, nikoli pouze co se týče mm, boloňského procesu, ale rovněž lisabonské strategie. Úloha univerzit. To bylo hlavní téma, ale rovněž způsobilost univerzit v tom, jak dosáhnout strategických cílů Lisabonského programu. Význam má nikoli pouze sociální soudržnost, ale rovněž zvyšování kvality vzdělávání a vědního bádání v Evropě a právě Lisabonský program s tím počítá a univerzity tam jsou klíčovými hráči. Přímo bychom mohli říct odpovědné za to, aby eh, se to stalo realitou. Prezentace paní Karp, tam byla velice hloubková analýza úlohy univerzit a jejich vztahu se světem podnikání. To vše z hlediska harmonizace nabídky a poptávky na pracovním trhu. V tom kontextu bych měla otázku na paní doktorku Karp, co by osobu velice zkušenou, nikoli pouze jako přednášející, ale rovněž eh, zkušenou v kontaktech s podnikáním. Co z jejího hlediska určuje to různé, ty různé úrovně těch absolventů? Jakým způsobem se jsou schopni v současné době přizpůsobit pracovnímu trhu? Eh, Mám odpovědět nyní? Ještě pan kolega Kammerveld, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Já jsem velice vděčná panu Kajzerovi, že přece jenom znovu tu debatu soustředil na to, jak realizujeme boloňský proces, protože opravdu, pokud chceme uvažovat o budoucnosti vysokých škol a o těch výzvách, pokud o tom uvažujeme a diskutujeme, diskutujeme, situace, v jaké se ocitnou vysoké školy v budoucnu, tak to musíme proanalizovat hlouběji. Totiž jakým způsobem proběhl boloňský proces do posud, a ty cíle, jež jsme si stanovili a které, na kterých jsme se víceméně shodli, jako na těch správných, podařilo se je do této doby realizovat do posud. A tady pan Kaiser víceméně zcela jasně řekl, že na té cestě k realizaci těchto sdílených boloňských cílů vůbec jsme nepokročili tak daleko, jak jsme si původně přáli případně dokonce i v mnohem ohledu se zdá, že nám vlak jede nesprávným směrem a my bychom měli nutně, co by Evropský parlament, rychle uvažovat, i přesto, že máme poměrně omezené kompetence, jakým způsobem se nám může povést, abychom těchto bolinských cílů dosáhli. To na jedné straně, ale rovněž, aby univerzitní studium umožnili co největšímu počtu studentů, studentek a to tak, aby to prospělo jednak těm studujícím, ale i té společnosti. Pan profesor rovněž mluvil o určité odpovědnosti vysokých škol a zejména z hlediska toho, jak mají přispět k občanské společnosti, ke vzdělávání společnosti jako takové. A já jsem hluboce přesvědčena o tom, že univerzity tady nejsou pouze proto, aby nějakým způsobem předávali odborné znalosti mají určitou společenskou odpovědnost za té si musí, tu si musí uvědomit, že mají odpovědnost za vědní stav, za stav etiky, morálky, uvědomění ve společnosti prostřednictvím toho, že k ním docházejí studenti, kteří potom budou mít kariéru ve vědním bádání nebo jinde. Ale problémem je, že pokud studium je nějakým způsobem tak Eh, školním způsobem zorganizováno v mnohých zemích už je tak vtěsnáno do té svěrací kazajky, že už nejsme schopni dále se dívat mimo svůj vědní obor, ale pouze nějakým způsobem vše osekáme tak, abychom předávali pouze ty odborné znalosti, tak vlastně univerzitám neumožňujeme, aby se zodpovědně ujali i těch jiných úkolů. O nichž tady mluvíme, tedy možná tady otázka na všechny. Jaké možnosti vidíte vy v tom, jakým způsobem můžeme trochu um, přesměrovat tento proces tak, aby univerzita se mohla zhostit svého úkolu v občanské společnosti v tom kontextu a co je k tomu potřeba, jakým způsobem bychom toho mohli dosáhnout. Kiitos. Samalla kun toivotan puheenjohtaja Pakin tervetulleeksi takaisin, niin... Zároveň chci přivítat tady paní Doris Pak. Je zpátky mezi námi. Máme tady ještě tři řečníky, pan Hera, Vatima a tak dále. Pane předsedo, já také chci zde postavit všechny Eh, zde řečníky a chci navázat na to, co řekl kolega eh, z obchodní komory a další. Mně se zdá, že dnes eh, Evropské univerzity úplně jaksi nejsou zcela v souladu se sociální realitou. My zde máme zkušenosti ze Španělska i z jihu Evropy, to je to, co znám nejlépe. Zde máme skutečné problémy právě aby zde existovala taková reálná mobilita mezi světem podniků a univerzitami. Jsou zde legální zákonné překážky, ale také je zde i problém s tím nasmlouvat profesory, protože zde máme ten systém těch oponentur na katedrách a podobně a to je eh, systém, který je velice rigidní a často nelze eh, najmout ty nejlepší učitele, spíše eh, se ty kontrakty dávají třeba přátelům, kamarádům a Eh, než tedy těm správným. A já si myslím, že hm, aspoň z mé zkušenosti z trhu práce a já jsem také i působil jako advokát, i podnikatel a já si myslím, že je těžké, aby takový absolvent skutečně byl připraven pro to, aby mohl plnit eh, úkoly, hm, které by měl plnit. Hm, takový vynikající absolvent podle mě to není ten, který má teoretické znalosti, ale ten, který má takové znalosti, které mu umožní být užitečný ve společnosti a, a které mu umožní co nejlépe e, pracovat. A já si myslím, že univerzity by měly takto studenty připravovat. A je pěkné, že jsou autonomní, nezávislé, ale zde musí být určitá kontrola ze strany společnosti, protože eh, to jsou instituce, které stojí hodně peněz daňových poplatníků a tedy společnost by do toho měla co mluvit, do toho, co se bude vyučovat na univerzitách, jak budou eh, připravováni i profesoři, jaká bude mobilita učitelů, a i by měli co mluvit do přípravy studentů, výchovy studentů. Takový příklad, takové téma jeden takový můj eh, eh, přítel, který učí na univerzitě v Barceloně, profesor, tak mi řekl, že eh, dříve, když my jsme mm, studovali tedy v bakalářském, bakalářském studiu, tak vlastně my jsme studovali tedy více tedy eh, latiny a eh, teď ale se eh, také učí obory, které nejsou užitečné společnosti, takže zde my bychom měli tedy sice hezká je ta teorie, když slyšíme tady ta různá vysvětlení, ale co s tím? Co s tím, aby ty univerzity skutečně byly adaptovány sociální realitě, realitě ve společnosti? Co s tím udělat? Vielen Dank, äh, Herr Děkuji. Další řečník. Paní předsedkyně, máme tak zajímavé odpoledne. Já bych rád eh, poděkoval panu Smithovi a paní Madorel za jejich prezentace. V tomto parlamentu se různé výbory zabývají vlastně stejnými otázkami. Já sám jsem byl předkladatelem stanoviska pro výbor ITRE. Jsem byl spoluautorem, což ukazuje, že Evropa nemá budoucnost bez výzkumu a vzdělávání a holistického přístupu k té otázky. A z toho pramení i moje otázka na vás. Máme my, Evropané, zde něco, z čeho se můžeme poučit, například eh, z Ameriky, z těch tradic v USA. My je sice často kritizujeme, říkáme často, jsou příliš heterogenní, příliš je to tam všechno uvolněné, ale nyní mluvíme o reciprocitě, o dynamice, o flexibilitě, kterou by měly univerzity mít a té pluralitě, tě multidisciplinární stránce. Když jsem si vyslechla pana profesora Gabriela z peče v Maďarsku, tak to mě zaujalo. Východní Evropa už před lety měla například peč, měl kontakty na Konstantinopol. Proč tedy my nyní nemůžeme více spolupracovat v současné době? Jak to, že se to daří Američanům, kteří jsou schopni přetavit teorii do praxe mnohem lépe? Jak to, že my jsme vždy za nimi pozadu? Ve Finsku například možná tam máme trochu už takový pokročilejší dialog mezi akademiky a biznismeny. Snažíme se modernizovat i naše univerzity způsob, jak jsou vedeny a máme i představitele velkých firm v našich univerzitních radách. A zajímavé je, že právě máme silné kritiky. Nejdříve říkali, že akademici jsou příliš izolovaní a nyní kritizují znovu tohle. Ale zajímavé je, že velké firmy v celém světě už jsou důležitějšími hráči. I oni chtějí mít například ve svých správních radách osoby s humanitním vzděláním, dokonce teologii, umělce a tak dále. Čili často jde o takový komplexní obraz, jež musí být doplněn a i my se můžeme z toho učit. Signor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 Eh, eh, nechtěl hovořit, ale teď se chci vyjádřit k eh, té problematice univerzit, protože řada profesorů a v Itálii se stala poslanci jako profesor Berlinguer například zde a já zde tedy musím promluvit. Já jenom chtěl bych vysvětlit, že máme různé zkušenosti z různých států podle toho, odkud člověk je. A my zde máme různé názory i třeba pokud je o ten vztah s podniky. Já mám určité výhrady k tomu americkému modelu. Jenom ale zde teď bych chtěl k tomu říci, že kdyby bylo možné v té zprávě, která bude předložena parlamentu, Kdybyste mohli i zmínit některé otázky, které se netýkají pouze Itálie, ale já myslím i jiných zemí. A to je taková tendence vlád v této situaci eh, škrtat v rozpočtech eh, na vzdělávání a výzkum. Já si kladu otázku, zda by bylo možné, aby Evropa uložila vládám mm, členských států, aby respektovali určitá kritéria eh, eh, té procento eh, z rozpočtu vyčlenili na vzdělávání, školství a výzkum, protože v Itálii teď to tak vůbec není. A já si myslím, že v jiných zemích asi třeba je to jinak v Evropě. Ale hm, tendence některých vlád je dělat škrty v rozpočtu, především hm, Eh, v tomto eh, rozpočtu a bylo by dobré to tam zmínit ve zprávě, která bude předložena parlamentu. A druhá otázka eh, je spojena s tímto. Je zde taky dnes taková tendence zde v Evropě dávat přednost soukromým vysokým školám a ne veřejným státním. Ty Možná, že těm soukromým vysokým školám jdou lépe ty vztahy s podniky, protože často se spíše orientují na ty no, nové technologie, je to snáze aplikovatelné, ale mm, ty státní školy ty dělají základní výzkum často a e, samozřejmě o to často přímo průmysl zájem nemá, protože mm, to často je tedy třeba výzkum, který přímo neprodukuje e, tržby pro podnik, takže o to nemají zájem. Já skutečně si myslím, že v té zprávě bychom měli zdůraznit i tyto problémy a měli bychom apelovat na vlády, aby respektovali určitá kritéria eh, při eh, vyčlenování finančních zdrojů eh, univerzitám a výzkumu a školství. Zde v mé zemi je to velice flagrantní, ale já myslím, že to asi i v jiných zemích také tak bude. Děkuji. Děkuji, pane Vatimo. Lisabonská strategie je stanovena tak, aby bylo nezbytné a muselo se pro vzdělání a výzkum Eh, vydávat eh, více peněz. Ano, musí se vydávat eh, více peněz do tohoto sektoru. Paní Kočet předložila včera svou zprávu a hovořila o tomto tématu v souvislosti s tím, co již bylo učiněno v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělání a konstatovali jsme, že došlo dokonce ke zhoršení situace, což vy stvrzujete. Děkuji. Paní Hannibal. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji všem řečníkům. Bylo to opravdu velice objevné odpoledne a zdá se, že jsme skončili u nikoli výslovně konfliktu, ale určitého napětí mezi těmi představami. Z jedné strany mají univerzity dát studentům možnost, aby byli plně zaměstnatelní, a na druhé straně mají být těmi hnízdy, těmi středisky výzkumu, excelence a tak dále. A Toto napětí mezi těmi dvěmi koncepty zřejmě bude existovat vždy. Univerzita se bude muset rozhodnout, jak s tím nakládat. A právě o tom mluvil pan profesor Newby. Každá vzdělávací instituce by se měla soustředit na to, co umí nejlépe. A to bude zřejmě taková budoucnostní strategie, tak abychom pak mohli mít tu volbu a soustředit se na to, co chceme dělat. A klíčové proto bude, a už o tom byla i řeč, aby ty univerzity mohly si uchovat svou nezávislost. A to je klíčové. To jsou autonomní instituce, které sice působí v určitém rámci, v určitém systému a já se vlastně domnívám, že boloňský proces jako ten všeobecný rámec celkem dobře funguje. Já vím, že je to založeno na britském systému a já vás si kolegové ujistit, že ono to funguje. Ano, my máme možnost po třech letech mít tu, tu transferabilitu. Tedy otázka autonomie je klíčová a univerzity se musí začít zabývat mnohem intenzivněji tím, co oni jako konkrétní instituce mají co nabídnout. Ano, jsou někteří, kteří se soustředí na vědu, na zaměstnatelnost, jiní se mohou soustředit právě na eh, tu znalostní politiku, na výzkum. A myslím si, že zatím se ještě univerzity s tím dostatečnou měrou nezabývaly, ale to je v pořádku, ono je to poměrně nedávný trend. Ano, univerzity už existují od 13. století, takže dejme jim čas. Bylo to tedy velmi užitečné, to, že vlastně jsme si z toho mohli vybrat právě tento závěr. Tady si myslím, že jsme udělali krok předu. A já bych ráda závěrem přišla s něčím vlastně nudným, praktickým. Já často o tom mluvím. Jazyk ano, je to skvělé, že máme takový celoevropský systém toho, že je vše zharmonizováno, mluvíme o mobilitě, mobilitě jak studentů, tak univerzitních pracovníků, ale ono to fungovat nebude, pokud se lidi nebudou schopni vzájemně dorozumívat. Tedy zároveň s tím, že uvádíme do praxe na té vysoké úrovni ten volinský proces, musíme zadat i členským státům ten úkol, jak? Jak umožníme těm, jež mají ambici jít na univerzitu, ty jazykové znalosti, aby pak byli schopni studovat a studovat i v jiných částech Evropy? To... Mrs. Hannibal, <laughs> you are British. <laughs> ano, a vy jste Britka, paní Hannibal. Dobře. Víme, že se všichni musíme učit jazyky a tak to také děláme. Prosím, řekněte to, to svým občanům nebo ne občanům, nýbrž eh, královským podaným. Takže nyní eh, poslední otázky a chtěla bych poprosit eh, ty dámy a pány z expertů, kteří chtějí odpovědět. Eh, já jsem přišla, když se jednalo o bolenském procesu a já jsem připravila zprávu na toto téma, protože eh, se mě byl protože mě bylo předkládáno mnoho otázek. Němci však mají zvláštní problém také v souvislosti se svou tradicí. Mám jeden příklad. Byla jsem s naší delegací ve Stockholmu a jeden profesor na univerzitě mi řekl, no vy nemáte vůbec žádný problém, vy to děláte velmi pragmaticky eh, s realizací boloňského procesu a já jsem se eh, divil, eh, divila, vždyť i u nás v Německu postupujeme pragmaticky, ale ten pragmatismus byl odůvodněn krásně. Ten pan profesor říkal, tak to bylo před Boloňou a eh, tak je to po eh, Boloni. Čel se tedy Léza nazýval kandidátem a dneska je to bachelor, bakaláře a dnes je to tedy titul vynikající dobrý, ale e, v, s bakalářem v Německu se toho nedá moc udělat. Takže v Německu e, máme specifický problém, je to problematičtější než ve Francii i ve Spojeném království. E, ale ne všechno bychom měli kopírovat. Možná, že by bylo vhodné to udělat tak, jak to děláme u nás. Nyní dávám slovo, slovo panu Newby. Um, Děkuji paní předsedkyně. Nevím, pokud je to poslední šance pro mě, tak bych tedy nejdříve poděkoval všem za laskavé připomínky, všem kolegům a rovněž za to, jak seriózně vše berete a jak nám nasloucháte. To jsou výzvy a odpovědi nejsou jednoduché, to si uvědomujeme všichni, ale pokud se nám podaří udržet tuto debatu, podporovat ji, tak se dostaneme dál tedy jenom v rychlosti. Možná je to jenom taková specificky britská perspektiva, ale ani já nevidím, že by boloňský proces se nevyvíjel. Já si myslím, že opravdu on proráží docela dobře. Možná celá řada členských států se ho chopila jako takové výmluvy, v rámci které bude reformovat své univerzitní školství. A ono opravdu je to proces a všechny univerzity v Evropě a instituce mají poměrně málo těch pák, jež mohou rozhýbat. Zejména v některých zemích to podlehá regionu, v některých členách hlavním městám a naše úloha je uvést to do pohybu a boloňský proces je poměrně dobrým příkladem. Pokud se z toho procesu můžeme poučit, tak existují i jiné oblasti vysoko, vysokého školství a druhy aktivit, na něž může být rovněž vstažen boloňský proces, například spravedlivý přístup. Tady pan Berlinger se o něm zmínil a já s ním souhlasím. Velice rychle tedy. Otázka španělského kolegy. Jak přitavíme teoretické vědění na to, co potřebuje společnost? Totiž potřeby společnosti jsou velice diverzní. Potřebujeme tedy velice diverzní systém univerzního vzdělávání a já se k tomu pořád vracím. Ne, Každá univerzita dokáže všechno a ani by se to po ní nemělo chtít. Musíme mít možnost, aby se univerzity soustředily na to, co jim jde nejlépe. A v tom mohou evropské instituce pomoci. Vytvoření takového kaleidoskopu, diverzních typů a různých univerzit, aby si opravdu studenti mohli pak vybrat. A pokud se nám to podaří, tak tím posloužíme budoucím generacím asi nejlépe. Ano, Souhlasím s britskou kolegyní, že existuje to určité pnutí mezi těmi různými cíly vysokoškolského vzdělávání. A je to samozřejmé. Je jasné, že univerzity chtějí, aby z nich odcházeli studenti, jež najdou práci. Kdo by si přál mít univerzitu, s níž budou nezaměstnaní absolventi vycházet? Ale depresivní aspekt diskusí týkají se univerzního vzdělávání, je taková ta utilitární, utilitární politika. Totiž my jenom chceme, abyste nám nabídli absolventy, které můžeme zaměstnat, ale ne, univerzity přece máme jako určitou oporu civilizované společnosti, jako určitého nositele evropské osvěty, evropských hodnot. A já to říkám hrdě, že Rovněž rozšiřování vědění a vědy přispívá k lepší civilizaci a e, k tomu, že se Evropa rozvíjí a nesmíme na to zapomínat. Ano, je zde otázka kontroverzi mezi vzděláváním a výzkumem, ale vysoká škola žije také z tohoto pnutí e, z těchto názorových e, rozepří. Tyto názory se také mohou obohacovat. E, já se domnívám, že univerzity také žijí z toho, co jim říkají studenti a jaké mají nápady. Nejdříve k té otázce společnosti společenské odpovědnosti a studia. Velkým problémem je rozsah práce. Máme zde ten příklad, že vědci na univerzitách v Německu mají průměrně 49 celých hodin eh, pracovní dobu, 36 eh, hodin studium a 14 eh, hodin ještě další práce. Takže vlastně nemají žádný čas čas a ani motivaci se nějak společensky angažovat. Ten rámec je dost vymezený, je nutné absolvovat studium eh, také podle finančních možností. Vy jste se zmínili o příkladu toho, jak jednotlivé země realizují eh, boloňský systém. Samozřejmě, že ty státy, které měly tuto strukturu, to mají jednodušší, ale letos můžeme převzít, eh, když si navzájem pomůžeme, když se podíváme na to, co dělají sousedí, co se dá u nás realizovat, tak je to také eh, lepší. Ale samozřejmě, že je nutné se také podívat na to, co člověk sám udělal a co je nutné ještě zlepšit. Děkuji, pane Kaiser. Zástupce z péče, prosím. Uh, <clears throat> uh, I would briefly touch two or three aspects of the question. Bych stručně se zmínil o dvou, třech aspektech. Eh, eh, um, jedna otázka, zdali eh, máme více finančních prostředků pro školství a výzkumu teď než předtím. V Maďarsku to je velice málo, 1% asi na každou oblast, což je podle mě velice málo. Já nevím, kolik je to jinde, ale nestačí to určitě. A toto je spojeno s další otázkou. Co bychom se měli ponaučit od Američanů? A asi podle mě hlavně od Američanů se musíme naučit, že mají mm, to, že mm, mm, vědci dělají výzkum, učitelé učí a mm, je zde tedy e, jasné oddělení mezi těmito e, profesemi. Jsou zde ti, kteří dělají výlučně výzkum, vědu a výzkum a ti, kteří výlučně učí a proto e, ty jejich kapacity jsou lepší než evropské. A nakonec ještě Mm, soukromé instituce. Mm, to závisí na dané disciplíně. Mm, podle mě v některých oblastech, třeba tam, kde jsou více napojeny na podnikání, na biznis, tak to je asi lepší, příznivější, ale já neznám žádnou hm, takovou soukromou školu, která by eh, byla lékařskou fakultou nebo hm, eh, matematicko-fyzikální fakultou. To neznám vůbec žádnou takovou soukromou instituci, která by se snažila si nechat akreditovat tyto disciplíny. Děkuji. Ano, paní Karp, Karp děkuji. Vezi și din opiniile mele la lucrurile Dovolte, abych přednesla určité názory. Kritéria, pokud jde o kariérní postup učitelů, a zdali to má být čistě kritérium počtu publikací a podobně. Ne, já souhlasím, je třeba mít širší kritéria, včetně i osobnosti, Eh, toho kandidáta na eh, eh, tuto profesi vysokoškolského učitele. My v Rumunsku zatím pracujeme s těmi klasickými kritéria, kritérii, ale zlepšujeme je, zavedeme i jiná kritéria. I mm, mm, zde ale platí autonomie univerzit. Nyní zatím univerzity jsou financovány z veřejného rozpočtu a to znamená v podstatě podle stejných pravidel jako ostatní instituce, které jsou financovány z veřejných prostředků, respektují stejná pravidla. A ptali se mě, jak bych vysvětlila to, jak potom absolventi se integrují na trhu práce. Moje odpověď je, že úroveň integrace závisí i na atraktivitě dané oblasti a na e, dané zemi. Takový příklad některých těch oblastí, eh, které jsou preferovány ve východní Evropě, třeba jinde ne. Eh, a jsou se třeba i oblasti, které absorbují studenty z jiných disciplín, třeba eh, počítačové disciplíny, to je vlastně, to nasává jako houba ty absolventy z jiných oblastí, z jiných oborů a mm, takže zde ty pracovní místa jsou. A pokud jde o odpovědnost nebo zodpovědnost vysokých škol vůči společnosti, ano, vysoké školy mají určitou zodpovědnost To jsem i uvedla v prezentaci. Vysoké školy musí i e, vzdělávat e, učitele pro ty nižší cykly a e, univerzity se mohou různě zapojovat do života společnosti, jako je třeba to, že školí nebo vzdělávají učitele pro, ten, pro ty nižší cykly. A také i pokud jde o zapojení eh, podnikatelské sféry do přípravy vzdělávacích programů na školách. Zde jsme slyšeli příklad Finska. Ve Finsku podniky hodně ovlivňují eh, eh, přípravu silabu osnov a i IMO Eh, třeba eh, tedy Mezinárodní námořní organizace také participuje na přípravě eh, vzdělávacích programů u těch námořních vysokých škol. A A mm, mm, pokud jde o to mm, tedy vynikat jak ve výzkumu, tak i být vynikajícím profesorem. Eh, ono je eh, těžké vynikat v obou. A eh, samozřejmě u nás v Rumunsku říkáme, že každá univerzita, vysoká škola by si měla sama zvolit, jaký úkol primárně chce plnit. Vielen Dank. Děkuji. Já bych jenom chtěla navázat na slova britského profesora. Vy jste říkal, že se vám to tady zdá někdy příliš utilitární. A já se domnívám, že opravdu se musíme pokusit nalézt nějakou rovnováhu. Potřebujeme studenty i humanitních oborů. A proto je téma, jimž se zabýval pan Schmidt, totiž eh, podnikatelská sféra, biznis, pouze jedním z aspektů. Nesmí zastírat, že musíme sledovat i téma humanitních oborů a do, přitom intenzivně. Nemohla jsem zde být přítomna celou dobu a nejsem si jista, že nám svědčí, když se neustále srovnáváme s, s USA. Oni přece mají jiný systém. Oni mají fantastické univerzity, ale ty jsou skvěle financovány soukromými jedinci, ze soukromého hospodářského sektoru. V Evropě to tak nemáme. My máme v Evropě mnohem více dobrých univerzit, ale nemáme takové ty špičkové, ty jediné špičkové, protože v Evropě neexistuje ta tradice takové silné soukromé iniciativy do univerzit. U nás je financují univerzity konkrétní vlády. A tak, jak řekl tady pan Vadimo, často se červeně škrtá v té oblasti, tedy musíme dát pozor na to, aby tomu tak nebylo i v budoucnu dál. A ještě jeden podnět. Já jsem ze Zárska, to je takový malý spolkový stát v Německu a u nás máme sídlo německo-francouzské vysoké školy. To je ideál. Ta svádí společně univerzity studující z různých univerzit, kde mohou absolvovat a pak mají vlastně dvojí, dvojí, dvojí diplom. Třeba polské a německé, nebo německé a anglické univerzity, ale musí mít, ovládat tu řeč. Tedy já bych řekl, pokud chtějí eh, ti angličané, když tady mluví paní profesorka, Eh, studovat a nebo absolvovat i německou univerzitu, tak ať se naučí ten jazyk, němčinu, francouzštinu a pak si budou v Evropě radit výborně. Tedy to z mé strany, jenom tady jsem si dovolila takhle rozmarně to poznamenat. No a nyní už děkuji všem našim hostům, díky kterým jsme moudřejší. Mám takový dojem, že opravdu se to kolegům velice hodilo, že tady mnozí měli ten pocit, že se mnohému přiučili, rovněž to bylo důležité i pro naše zpravodaje. A nyní bych si dovolila vyzvat představitelku, ano, říkám to správně, představitelku komise, aby to uzavřela a pak nakonec ještě představitel rady. Tedy prosím. To je ta politika celoživotního vzdělávání a postup v té oblasti. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nejdříve bychom rádi velice přivítali to, že se koná takové veřejné slyšení a to na téma je, že komisi velice blízké, jednak spolupráce s podnikatelskou sférou a pak modernizace programů práce univerzit a ty výzvy, jimž univerzity musí čelit. Všichni jsme si vědomi, že současná krize opravdu znovu kvůli té krizi se ocitly znovu univerzity pod lampou a je nám jasnější, že kvůli tempu rozvoje technologií, společenských změn a omezení životního prostředí, vše to od nás žádá, abychom se učili novým dovednostem pro život, ale i pro práci. A proto je univerzitní vzdělávání jedním z prostředků poražení krize a přípravy obnovy oživení hospodářství. A jak víte, téma univerzitního vzdělávání je srdcem na vrhu Komise pro Evropu 2020. Tam by to mělo utvářet eh, komunitární politiku na nejbližší dvě dekády na trhu, kde se změní, mění typ eh, zaměstnatelných eh, lidí, se musí měnit i univerzity, větší diverzita. Přímo je výzvou změnám sociální materie ve společnosti. Tedy musíme přesvědčit vyučující studenty, i ty, jež mají dozor nad univerzitami, aby se univerzity měnily nejen z hlediska státu, ale i regionu, i z hlediska prakticky orientovaných programů a rovněž toho, jak budou v souladu s jinými institucemi, školami a podniky. A rovněž zde zaznělo, že potřebujeme i dobré základní a střední vzdělávání, pokud chceme mít kvalitní univerzity. Tedy my jsme pro vzestup v, hlediska diversifikace univerzit a o to, aby se univerzity opíraly o to, co je jejich nejsilnější stránkou, to by neměla být slabost. My to vidíme jako jejich sílu, jako to, v čem jsou schopni pak vyniknout. Tedy všechny univerzity by měly mít všeobecně stejný úkol, ale nemusí mít stejnou směs, například mezi akademickým bádáním nebo spolupráci s průmyslem, a z hlediska jiných, například učebních programů. Musí být zároveň transparentní pro všechny zainteresované strany, zejména pro studenty, aby se mohli studenti informovaně, zasvěceně rozhodovat, kam půjdou studovat. Hodně se mluví, a zaznělo zde hodně o boloňském procesu na tomto slyšení. To je samozřejmě základní součást toho, jak budujeme znalostní Evropu. A my se domníváme, že evropský vysokoškolský sektor se už po celém desetiletí reform změnil zásadním způsobem a máme zde už náznak toho evropského prostoru univerzitního vzdělávání a celkový pohled na boloňský proces nám říká, že jsme dosáhli určitého kroku, i když tempo reform a jejich rozsah se liší v různých zemích, zejména jak to zde řekl pan Kaiser, ale i jiní řečníci Nyní si myslíme, že se musíme soustředit na konkrétní reformy v rámci vzdělávacích institucí, ale zároveň reformy národních eh, vzdělanostních politik. A nyní přehled těch hlavních výzev, jež jsme spozorovali. Za prvé, nemáme dosud dost těch, jež jdou studovat na univerzitu a jež ji absolvují, jak víte, v kontextu strategie vzdělávání vzdělávací strategie máme cíl 40 občanů v Evropě, kteří by měli vystudovat univerzitu. Další výzva. Mnoho systémů vyššího vzdělávání v Evropě jsou příliš fragmentarické, příliš byrokratické, nemají finanční zdroje a nejsou v souladu s potřebami eh, pracovního trhu. Třetí výzva již zde byla intenzivně probírána, totiž otázka přístupu. Musíme rozšířit přístup k vysokoškolskému vzdělávání, zejména z hlediska toho demografického stárnutí. Musíme podpořit, pokud nějaký dospělý chce se stát tím zralým studentem a chce si rozšířit vzdělání. Zároveň nesmím zapomínat na potřebu zvýšení mobility, možnosti mobility studentů. Mluvili jsme zde o těch překážkách, jak víte, komise předložila zelenou knihu o snižování překážek mobilitě a rovněž předseda komise zde předestřel koncepci tzv. mládeže v pohybu, mládeže v pohybu, jež umožní lepší mobilitu nikoli pouze studentům univerzitním, ale všem mladým lidem v Evropě. Kromě boloňského procesu a víceméně v harmonii s ním máme i Evropskou modernizační agendu pro univerzity. Ta se soustředuje na tři široce pojaté oblasti. Reforma studijních eh, programů a v jejím rámci i na tu lepší zaměstnatelnost, jež zde byla disu, diskutována druhá. Reforma univerzitních eh, těch eh, toho, jak jsou univerzity řízeny, tedy to je rovněž součástí modernizace. A třetí oblast, ta se týká financování. Tam voláme po lepším financování a větší diverzifikaci tohoto financování evropských univerzit. Všechny um, Příslušné složky komise podporují tuto agendu, snaží se vybízet k dělení se nejlepší praxí, a zároveň snažíme se podporovat bojenský proces, i když zde se nejedná o striktně pojato komunitární proces. Zároveň proces celoživotního vzdělávání v jehož rámci Erasmus, Erasmus Mundus Tempus i program týkající se badatelské činnosti a zároveň i strukturní fondy. Máme v úmyslu pokračovat v této tendenci modernizace vysokoškolského vzdělávání a máme v plánu přijmout nové sdělení. To bude v roce 2011, bude se to týkat modernizace vysokoškolského sektoru, to bude po pěti letech po tom prvním sdělení z roku 2006. A tady bych ráda předezlela, že se už těšíme na spolupráci s Evropským parlamentem v oblasti toho, jak budeme tento dokument nějakým způsobem dávat dohromady. A myslím si, že dnešní slyšení nám zde poskytlo mnoho eh, kvalitních podnětů. Děkuji, je skutečně udivující, co Evropská unie, komise a parlament v této oblasti chtějí eh, nastartovat, i když to vlastně nesmíme dělat, tak jsem velmi ráda, že se do toho tak pouštíme. A nyní Rado, vy byste nám to mohli zakázat, ale pan González Vega nám to jistě nezakáže. Máte slovo. Eh, eh, Děkuji, dámy a pánové, profesoři, Eh, španělské předsednictví nyní předsedá Unii a já nebudu skrývat eh, jako eh, profesor, že s velkým potěšením jsem přijal pozvání účastnice tohoto slyšení a děkuji za všechny příspěvky. to vlastně mm, i mm, potvrzuje ty dobré snahy našeho předsednictví v oblasti školství a vzdělávání zde Eh, jsme slyšeli různé prezentace a slyšeli jsme, jakou rozhodující roli hrají vysoké školy. Musím, eh, musím připomenout, že 25. ledna, když jsem zde vystupovala, hovořil jsem o školství, vzdělávání, tak jsem říkal, že to je základní pilíř eh, každé společnosti a je to vlastně taková základní páteř rozvoje a také jsem i řekl, že vzdělávání školství to je synonymum svobody, rovnosti, eh, soudržnosti. Jsou to základní hodnoty eh, v Evropě 21. století a v souladu s tím také i eh, je tam myšlenka kvalitnějšího vzdělávání pro všechny a to je základní osa činnosti španělského předsednictví v radě teď. A Španělsko jako základní cíl si stanovilo toto za prvé, e, vzdělávání a školství je základem ekonomického modelu, kdy se snažíme i posilovat novou strategii pro zaměstnanost. A v tomto právě univerzity mají být těmi centry excelence a výzkumu a hrají proto zásadní roli. Za druhé, je třeba i eh, um, prosadit tu sociální dimenzi vzdělávání, především eh, vysokoškolského vzdělávání a sociální roli a odpovědnost univerzit. Za třetí, je třeba dát impuls pro budování Evropy, eh, znalostní Evropy je třeba eh, se snažit o konvergenci těch různých prostorů v Evropě směrem k i evropskému společnému prostoru vysokých škol a výzkumu. Je třeba zmodernizovat naše školy a ústavy. To jsou základní cíle, které ukazují, že univerzity musí být více zapojovány. Určitě Výzkum, inovace, to je základní pilíř nové znalostní společnosti. Ale španělské předsednictví chtělo doplnit další nový pilíř, sociální dimenzi a e, sociální odpovědnost školství, především v oblasti tedy vysokého školství. A základní premisou je, že ta sociální dimenze a rovnost, spravedlnost, e, Eh, a aktivní evropské občanství, to je základem pro ten evropský eh, proces eh, a vůbec je to základem konání Evropy v oblasti školství. Sociální dimenze hraje tedy zásadní roli i při budování evropského společného prostoru vysokého školství a proto je třeba i e, to i propojit zároveň s, e, s konkurenceschopností a s ekonomickým rozvojem, udržitelným rozvojem ekonomiky v Evropě. E, sociální Eh, eh, dimenze i mm, je spojena s takzvanou sociální odpovědností univerzit, protože univerzity nesou odpovědnost vůči společnosti, musí i eh, garantovat určitou návratnost pro společnost prostřednictvím těch výstupů, výsledků své činnosti, včetně výzkumu. Nejde tedy pouze o to e, e, prosazovat lepší spolupráci mezi univerzitami a podniky, ale třeba zajistit i interakci univerzit e, v dané společnosti, v dané komunitě, v daném státě, v Evropě. To je ta společenská odpovědnost univerzit, včetně dobrovolnictví, včetně vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání, které musí poskytovat a my chceme tedy, španělské předsednictví chce hm, prosazovat tuto sociální dimenzi, proto máme mezinárodní konferenci na toto téma, která se bude konat v Santiago de Compostela 22. 23. března. A e, tedy z pohledu Evropské unie, internacionalizace univerzit, e, to musí být proces, e, který jde zevnitř. Je to v souladu s polonským procesem, kdy, je, kdy jde nám o to vybudovat společný evropský vysokoškolský prostor. Ale to ukázalo se, že to má svoje limitace proto je třeba eh, eh, více podporovat eh, tento proces a jít za boloňský proces a budovat evropský znalostní prostor, který bude založen právě na těch univerzitách a který i zapojí ty výsledky těchto univerzit a ty výsledky univerzit budou dány k dispozici podnikům. A proto španělské předsednictví podporuje semináře, ta různá fóra pro zkusky, setkávání, kdy se budou setkávat eh, všichni aktéři ve společnosti, kteří mají co dočinění s univerzitami, tak aby se vzájemně poučovali a vyměňovali si zkušenosti. Zde musíme zmínit i eh, konferenci o internacionalizaci vysokého školství. Ta se bude konat eh, 19. a 20. dubna v Madridu. Avšak existují další aspekty internacionalizace, tedy ta externí eh, dimenze. A eh, zde je jasné, že ten evropský společný prostor eh, vzbudil zájem ve světě. A to nejenom eh, díky, kvůli eh, těm různým podpůrným politikám a nástrojům, které má eh, komise, včetně programu jako Erasmus, Erasmus Mundus nebo program Tempus, kdy máme projekty modernizace univerzit ve třetích zemích. A v souladu s tímto tedy španělské předsednictví chce propagovat eh, i tuto spolupráci s třetím světem, tedy pardon, s okolním světem, s třetími zeměmi, a to především eh, se zeměmi Jižní Ameriky a střední, středozemního moře. Nám jde eh, o to, aby se tyto vztahy rozvíjely více, než co teď máme. A mm, i mm, to nyní bude dalším tématem Unie pro středozemní moře, středozemního moře. E, I mm, to e, bude e, téma jednání nebo summitu v Madridu se zeměmi Jižní Ameriky. A závěrem. Zde my v Evropě musíme reagovat na požadavky a potřeby našich občanů, kteří potřebují více vzdělání, více ško, eh, školení, více znalostí eh, a proto musíme podporovat tyto eh, výměny. A my eh, musíme, aby Evropa byla lídrem eh, v souladu s svými hodnotami, abychom eh, vyřešili tyto problémy, tak evropské univerzity, které jsou již starou historickou hodnotou v Evropě, které jsou těmi, kteří jsou strážci excelentnosti, jsou to centra excelence v Evropě, zde i my tedy vycházíme z té myšlenky, že tyto univerzity musí hrát sociální roli a proto se snažíme internacionalizovat vzdělávací programy těchto eh, univerzit. A španělské předsednictví tedy i eh, v rámci Rady ministrů školství eh, v květnu předloží dokumenty, které budou základními orientacemi. Děkuji. Moc krát vám děkuji, zní to slibně. A můžeme tedy předpokládat, že Rada ministrů ani komise nebudou dělat problémy parlamentu, eh, který se bude snažit zlepšit univerzitní svět. Nyní ještě předtím, než dám slovo panu Šmitovi, eh, před závěrem bych chtěla připomenout, že pozměňovací návrhy eh, musí být předloženy do 1. Eh, března ke zprávě pana Šmita. Pokud to neslyšeli všichni také, prosím, dejte to dál. Takže Pále, máš slovo. Az az igazság, amikor megbíztál azzal... Přejdu na maďarštinu, děkuji paní předsedkyně. Vy jste mě pověřila sestavením této zprávy a já jsem byl dostatečně odvážný, že jsem se toho ujal, přestože nejsem ani univerzitní profesor, ani student, ani podnikatel. Přesto jsem si řekl, že jako jediný olympijský vítěz v Evropském parlamentu a v tom výboru snad bych měl mít tu odvahu, neměl by mě to chybět. A pak jsem si až uvědomil, jak složitá je to záležitost a zjistil jsem, že ta zpráva bude mnohem obtížnější, než jsem čekal. A pokud se máme zabývat obchodem, průmyslem, hospodářstvím, spolupráci s univerzitami, jaké tam budou překážky pro tuto spolupráci. A pak jsme si postupně uvědomili, že to není jednoduchá problematika a tam se musel spoléhat na rady, pomoc a podporu jiných. A když se nyní ohlednu zpátky a z toho hlediska se zamyslím nad tím, co jsem dnes uslyšel, tak musím říci, že opravdu zde jsem si vyslechl mnoho podnětného, že budu schopen svou zprávu doladit. Například tam my se zabýváme automobily, autonomii. Máme skvělou zprávu, písemnou zprávu od Evropského združení univerzit, jež se zabývá otázkou autonomie z finančního hlediska, z hlediska zaměstnanosti a těchto aspektů. Rovněž zde byla zmíněna pověst univerzit případně sestavování nějakých srovnávacích tabulek. Jaká by mohla být kritéria, podle nich bychom je mohli do těchto kvalifikačních tabulek sestavovat? Například jejich eh, stav eh, vědního bádání nebo kvalita výuky, ta očekávání, zda je mohou splnit, otázky financování, i když se financování moje zpráva nezabývá, já je tam budu muset zabudovat. Co čekáme od univerzit, aby zvedli počet studentů, aby neustále zvyšovali svou kvalitu, zvedovali úroveň vzdělávání a zároveň snižovali náklady. To bude obrovské dilema. Rovněž jsme uslyšeli o právních překážkách, s nimiž se budeme muset i v té zprávě nějakým způsobem vyrovnat. Ještě, abyste věděli, tak vám sdělím, že včera výbor jemuž předseda paní Pak se zabýval těmi takzvanými klíčovými kompetencemi. A i tam si musíme uvědomit, že ty klíčové kompetence jež čekáme od studentů, i ty se rychle mění a my je musíme neustále přehodnocovat. I objem a význam toho slova se vlastně v posledních 20 letech změnil více než kdykoliv předtím. Naše paní předsedkyně říká, že bychom se neměli neustále srovnávat se Spojenými státy. Tady se musíme snažit překonat naše problémy, naše překážky a sami se musíme zlepšit. Neustále zdůrazněme, aby Evropa byla konkurenceschopná a že Evropu musíme učinit takovým nej konkurenceschopnějším regionem světa a 2010 by měl být rokem vzdělávání, bádání, inovativnosti a jak se říká latinsky tertium non datur, nic jiného nemáme na vybranou. A když tedy hovoříme o Spojených státech, ani já se nerad srovnávám s touto zemí, ale všeobecná ver- Všeobecně se to dělá. Veřejnost má svou představu, co je žádoucí. A například ve Spojených státech zaměstnanci s univerzitním vzděláním tvoří 40 pracovních sil a v Japonsku dokonce 50 Tady opravdu zaostáváme. Máme-li pouhých 35 a ještě jiný příklad ze Spojených států v oblasti eh, těch pokročilých technologií, které požadují mno, velké množství pracovníků, jež budou schopni bádat, jež budou mít kvalitní vzdělání v Evropě, máme pouhých 10%, což je mnohem méně než v Japonsku, v USA nebo dokonce i než v Koreji. Tedy tady opravdu zaznělo mnoho podnětných nápadů, jakým způsobem se s tím vyrovnat. A já si jsem jist, že zpráva kterou jste nyní četli v tom návrhu, bude z hlediska těchto podnětů obohacena a vylepšena. A ještě bych chtěl poznamenat jednu věc, která zazněla i včera na zasedání výboru pro kulturu. Já jsem hrdým členem tohoto výboru nikoli pouze, proto, už, že už rád spolupracuji s paní Pak celých šest let, ale rovněž ten výbor má určitou auru, určitou atmosféru. Nemůžeme rozhodovat ani se usnášet, aniž bychom respektovali kompetence členských států. Znamená to, že bychom si měli zoufat, že bychom s tím neměli nic dělat? Nebo se k tomu nevyjadřovat? Ne. My máme zároveň povinnost, co by zvolení europoslanci se k tomu vyjádřit a jednat. A pokud vidíme, že existují například překážky, že někdo zaostává nebo že Evropa zaostává, případně um, ať už se to líbí komisi nebo radě nebo ne, musíme i my se ozvat a mluvit svým vlastním hlasem. A já vám zaručuji, že moje zpráva je z velké části právě, že této zprávě prospějí vaše nápady a chci poděkovat všem, jež se zde vyjádřili i studentům za účast. Děkuji. Děkuji, drahý Pale. Já bych, aby se všichni takto nebáli, že nemáme ani my už k tomu co dodat. Chtěla jenom vysvětlit, že náš výbor se podílí na tom spolurozhodování u všech programů. Vy jste bohužel, ty si bohužel už v roce 2004 zde se k nám přidal, když ty programy byly většinou u konce, ale to je vzdělávání, kultura, tam máme ty programy z mlá, práce s mládeží, ty um, volontariáty a tak dále. Takže tam máme plné ruce práce, sice ne až tolik jako jiné výbory, ale tím je to vlastně ta možnost že se můžeme nějakým způsobem zasadit o to, abychom toho člověka víceméně podvedli a on se o to začal zajímat nějakým způsobem zadními vrátky. Tedy musíme se trochu omezovat, ale nikoli v tom, že bychom se vyjádřili a ani u těch zpráv z vlastní iniciativy. Tedy jsem rád, že se ujal tohoto tématu a nyní řeknu, že opravdu u boloňského procesu se nás nikdo na nic neptal, ale nyní už jsme schopni s předstihem předestřít určité záležitosti radě, komisi, něco jim předat, aby ten výsledek byl trochu lepší, než co jsme zažili u boloňského procesu. Každopádně. Děkuji všem rovněž i vám, že jste tady s námi setrvali už tak dlouho. Uzavírám zasedání a znovu se sejdeme. Já se omlouvám. Ještě tady máme bod číslo 14, tedy já vám děkuji, ale neuzavírám to zasedání. Přecházíme k bodu číslo 14. To bude schůzka koordinátoru. Totiž včera večer, tady já už jsem vám to e-mailem poslal. Doufám, že proti tomu nemáte žádné nabídky, námitky a tedy, že ji přijímáme. A nyní už děkuji tomočníkům, říká paní předsedkyně a zasedání uzavírá. Končí. That is it. That's very good. Yeah, yeah. That's it. Das ist ein ganz netter.